Dobré ráno, milí kolegové. Máme několik minut spoždění, ale měli bychom pomalu začít, protože dnes nás navštíví pan ministr Zoltán Balok, státní tajemník maďarské vlády pro sociální začlenění. Bude hovořit o závěrech maďarského předsednictví o začlenění Romů. Minister. Je nám ctí, že jste dnes mezi námi. Včera jsme měli tu čest přijmout návštěvu pana ministra vnitra a pana ministra Navráčiče. Velice, jsme velice rádi, že jste dnes mezi námi a i hned vám předávám slovo. Děkuji. Dovolte mi, prosím, hovořit ve své mateřštině, v maďarštině, říká pan státní tajemník. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jistě si vzpomínáte na to, že během svého slyšení v lednu jsem ke konci schůze řekl, že na konci maďarského předsednictví přijdu mezi vás a budu vás informovat o tom, jakým způsobem jsme dokázali pokročit s našimi plány. Je mi velkým potěšením, že se nám podařilo dosáhnout cílů našeho předsednictví, které se týkají začlenění Romů. Máme za sebou celou řadu obtížných vyjednávání v této oblasti, protože je to velice citlivá otázka. Integrace a začlenění Romů je opravdu obtížná záležitost. A naším úkolem bylo se dohodnout se 27 členskými státy Evropské unie. Situace je totiž v každém jednotlivém členském státě odlišná. My jsme se pokusili najít společného jmenovatele. Já bych zde na tomto místě chtěl velice poděkovat Evropské komisi, členským státům a Evropskému parlamentu. Bez vaší podpory a spolupráce by se nám nepodařilo dosáhnout těchto úspěchů. Rád bych hovořil nyní zde o minulém půlroce. Jak jsem již řekl ve svém projevu v lednu, na, situace Romů v Evropské unii nás naplňuje obavami. Jedná se o heterogenní skupinu obyvatel. V členských zemí Evropské unie žije asi 8 milionů Romů a Romové jsou vystaveni diskriminaci a chudobě a také segregaci. Evropská unie a instituce Evropské unie i členské státy a rovněž nevládní organizace se již od počátku 90. let zabývají tímto problémem. V posledních dvou desetiletech se nám bohužel nepodařilo dosáhnout průlomu v oblasti vylepšování životních a pracovních podmínek Romů. Integrace Romů je z dlouhodobého hlediska něco eh, absolutně nevyhnutelného a je to proces, který je důležitý pro veškeré účastníky. Instituce Evropské unie a členské státy a také mnoho mezinárodních organizací zdůraznili nutnost integrace Romů. Pro Maďarsko to bylo také velice důležitým tématem a nebyla to záležitost jednoduchá a bez riziky. My jsme tomuto tématu věnovali nejvyšší prioritu v rámci naší rámcové strategie. V Maďarsku je bohužel situace Romů i, i nadále neuspokojivá, bohužel není ještě pozitivní. 9. března jste se zabývali návrhem usnesení paní Livie Jaroka, která se týkala právě integrace a společenského zaslenění Romů v Evropské unii a Evropské strategie. A zprávu paní Livie Jaroky jste schválili. V této strategii se nalézají důležité návrhy a um, vaše usnesení pro nás bylo přínosným myšlenkovým podnětem. Evropská komise 5. dubna přijala sdělení o národní strategii pro integraci Romů a o rámcovém systému v Evropské unie do roku 2020. Zde jsou stanoveny čtyři důležité oblasti. Za prvé vzdělávání, dále bydlení, zaměstnání a zdraví. Komise vyzvala členské státy, aby přijali finanční rámce proto, aby mohly tyto cíle uskutečnit. V Budapešti se 7. a 8. dubna konala konference Evropské romské platformy. Byla to konference, kterou pořádala Evropská komise. Tuto konferenci jsme spojili s kulturními akcemi, kde se představovali romští umělci, hudebníci, tanečníci a zpěváci. Při této příležitosti účastníci, komis, promiňte, účastníci konference získali cené poznatky o představách Evropské komise a Evropského parlamentu. Maďarské předsednictví vneslo do této konference také celou řadu podnětů a nápadů. Poté rada zahájila činnost této oblasti. Pak se nám podařilo přijmout závěry Evropské rady. Vyjednávání i nadále probíhají. Rada EPSCO jednomyslně přijala závěry rady 19. května. V těchto závěrech vyzývá Rada členské státy, aby do konce roku 2011 přijali své národní strategie o integraci Romů. Tak, aby se zlepšila situace Romů pomocí integrované odborné politiky. V těchto národních strategiích je důležité poukázat na různé odlišné situace této skupiny obyvatel v jednotlivých členských zemích a opět je tam ta, eh, jsou tam ty čtyři oblasti vzdělávání, zdraví, zaměstnání a bydlení a členské státy si musí stanovit své vlastní cíle v těchto čtyřech prioritních oblastech. Rada rovněž vyzvala členské státy, aby efektivněji využívaly zdroje. Po přijetí závěrů Rady členské státy posílily své úsilí a i nadále pracují v rámci rámcové strategie je velice důležité, abychom zdůraznili, že spolupráce na evropské úrovni poskytuje přidanou hodnotu. Mohli byste se mě otázat, co to znamená, že členské státy eh, vyvidějí úsilí, co si zatím máme konkrétně představit. Znamená to, že i nadále jsou členské státy ochotny rozvíjet své strategie pro Romy a do konce roku přijmou balíček opatření. Členské státy se zavázaly postupovat koordinovaně a komplexně v této věci. Předpokladem skutečných výsledků této strategie je to, abychom bojovali proti diskriminaci a abychom chránili lidská práva. Je velice důležité, abychom zvláště věnovali pozornost právům žen a dětí. Evropská rada rovněž zdůraznila, že je velice důležité, aby členské státy harmonizovali svou úpravu v této oblasti, své, svůj regulační rámec. Je několik uskupení rady, rovněž rada ministrů vnitra spravedlnosti se zabývaly tímto tematikou, například tato rada 12.4., rada EPSCO 19.5. a rada pro sport a vzdělávání se touto tématikou zabývala 20. května. Tato rada se zabývala předčasným ukončováním školní dokázky romských dětí. Rada vš- pro všeobecné záležitosti přijala rezimé schnutý v této oblasti 25. května a Evropská rada se bude zabývat 24. června odpovídajícími závěry. Doufáme, že tato rámcová strategie dojde uznání na největší, nejvyšší politické úrovni. Dnes přijme plénum dokument s názvem Společenská integrace Romů. A na závěr bych chtěl poukázat na to, že musíme jednat rychle. A že musíme i nadále vyvíjet úsilí a být zaangažováni v této věci. Mnozí z vás by mohli položit otázku, zda tato nová rámcová strategie vyřeší problém Romů. Byla by to jakási politická otázka, protože samozřejmě sama rámcová strategie nepostačí. Řešení této otázky je v kompetenci členských států a tato naše rámcová strategie samozřejmě není žádným nějakým zázračným prostředkem, ale může být prvním krokem na dlouhé cestě směrem k vyřešení romské problematiky a integraci Romů. Komise každoročně vypracuje monitorovací zprávu a tuto zprávu také předloží Evropskému parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. A nyní máme prostor pro diskuzi. První kolo pro politické skupiny, pokud si budou přát, a poté druhé kolo pro ostatní. Možná i komise je také přítomná a by se chtěla třeba vyjádřit. K tomu, co jsme si vyslechli, především začlenování Romů nejcitlivější téma. Možná komise by si přála také slovo. Zástupce komise, ano, chce slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Na začátku musím poděkovat maďarskému předsednictví za eh, tvrdou práci a snahu podporovat komisi v této věci. Také Eh, musíme poděkovat Evropskému parlamentu a členským státům. Rovněž, rovněž musím zdůraznit, že tyto závěry rady eh, jsou historickým momentem pro integraci Romů. Již to není pouze eh, nějaký dokument či úsilí eh, komise v oblasti, kde eh, komise nemá výlučné pravomoci, je to společný závazek, společná snaha komise, parlamentu a členských států. A i přes to, že nemáme příslušné legislativní návrhy kdy, člen, kdy komise by mohla eh, nutit členské státy něco dělat, tak eh, i přesto všechno členské státy sami ze své iniciativy vyvíjí úsilí k tomu, aby vyřešili tento vážný problém. Pane ministře, vy jste již zmínil, že je to taková retorická otázka. Zdali eh, závěry rady nebo sdělení o romské Eh, romské eh, strategii, zdali to je řešení problému. Ne, to je začátek, začátek dlouhé cesty, kdy my všichni a především členské státy budou muset spolupracovat tak, aby eh, fakticky byli schopni se podívat do zrcadla a být na sebe hrdí. Komise se zavázala, že bude provádět monitoring a hodnocení a bude mm, eh, předkládat Radě a Evropskému parlamentu zprávy, a to každý rok. A doufám, já jsem si jista, eh, tak jak tady dnes stojím, jsem si jistá, ano, že každý rok budeme moci ve zprávě poreferovat o pokroku. Děkuji zástupkyni komise a nyní dávám slovo politickým skupinám. EPP, pan Dias Demera. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu ministrovi, panu Balogovi, za to, že k nám přišel a poreferoval. Za prvé chci e, poděkovat maďarskému předsednictví za e, významné úsilí, které vyvinulo v oblasti integrace největší menšiny v Evropě, tedy romské menšiny. U nás doma eh, již historicky eh, jsme se zavázali k tomuto a nyní máme již lepší kvóty eh, integrace do společnosti. Já osobně mám zkušenosti jako starosta, eh, mám zkušenosti s integrací, vím, o čem mluvím. A jak vy jste i řekl, v podstatě tady jsou pouze, pouze moz- čtyři možné cesty. Integrace není možná, pokud to nepůjde ruku v ruce se školstvím, se zdravotnictvím, se zaměstnaností a s bydlením. Ale mám na vás otázku, která mě zneklidňuje. A zneklidňuje mě na základě i vlastních zkušeností hm, z různých částí Evropy a z mé země. V tom dokumentu o integraci hm, do společnosti, tedy Romů v Evropě, tak tam se hovoří o tom, že je třeba eh, chránit eh, a zajišťovat i to, aby eh, byly zapisováni do matriky. A i v tomto dokumentu se hovoří o tom, že by měly být předmětem sčítání občanů v obci, tak aby mohli potom se zúčastnit voleb a ucházet se o to být zvoleni ve volbách. Takže to je důležité, to se netýká ale pouze integrace. Toto. E, tady jde o to skutečně garantovat reálnou participaci Romů na společenském životě v Evropě. Takže nic více a děkuji. Děkuji za práci. Děkuji, pane Dias de Vera. A S- SND, pan Ansieux. Mulțumesc și domnului ministru Balo pentru Děkuji. Já chci poděkovat panu Balogovi za neutuchající práci a za to, jak osobně se angažuje v této významné oblasti. Na první pohled eh, to nevypadá jako úplně ústřední otázka na evropské úrovni, ale víme, že je to věc důležitá, především když se na to podíváme z pohledu Eh, lidských práv a začlenění do společnosti. Já chci poděkovat tedy maďarskému předsednictví, poněvadž se mu podařilo vytvořit tuto rámcovou strategii. Také i chci poděkovat komisi, a to především paní komisařce Redingové, protože na základě sdělení se jí podařilo do této rámcové strategie zavést jeden bod, který pro eh, eh, socialisty je velice významný. A to jde o právo, eh, jde o to, že celá tato strategie, strategie by se měla realizovat pouze prostřednictvím přímého zapojení Romů, protože jinak každá strategie zůstane pouze na úrovni teorií. A další zásadní bod, aspoň jak to vidím já a jak to vidí socialisté. to je fakt, že v rámci této strategie, vůbec proto, abychom mohli ji mm, uvést do praxe, tak je nutné i, aby na to eh, mm, participovala místní populace, aby existoval dialog eh, v, dané, eh, v daném místě, aby se do toho zapojovaly nevládní organizace. Bez tohoto trialogu žádná strategie zaměřená na eh, eh, Romy nebude efektivní. A proč to říkám? Já to říkám na základě zkušeností z Rumunska, kde máme dost velkou romskou komunitu, tak všechny strategie, které jsme přijali na ústřední národní úrovni, nevedly k výsledkům. Proč? Protože tato strategie byla vytvořena někde od stolu v kanceláři na vysoké úrovni a i když určitě ji vytvářely osoby kvalifikované, kompetentní, ale neměly zkušenosti z praxe. A tak, jak i říkal kolega, tak já také jsem byl eh, místo starostou v Bukurešti, v hlavním městě, kde máme eh, velice početnou romskou menšinu. A místní samozpráva to je jediná, jediný orgán, který může registrovat tyto osoby a je to jediný orgán, který zná eh, požadavky této komunity. A eh, E, vlastně místní samozpráva, ta potom může plnit, e, realizovat ty čtyři pilíře, které jsme zde slyšeli, a to je tedy vzdělání, zaměstnanost, bydlení, zdravotní péče, infrastruktura obecně řečeno a občanská vybavenost pro ně. Všechno toto e, de facto závisí na tom, jak funguje ta místní samozpráva. V Rumunsku místní samozprávy a e, Romové doposud se nezapojili do žádné strategie, bohužel, a výsledky vidíme v praxi, hm, tedy e, jsou nulové, jinými slovy. Další významná věc je, že bohužel tato rámcová strategie nebere do úvahy další významný bod, a to je fakt, že e, tato populace je velice mobilní nikdo eh, nebude eh, schopen eh, zajistit, že by se usadila na jedno místo. To je základní charakteristika této skupiny. A mm, v rámci této strategie bychom také měli ještě se zamyslet nad jinou věcí. V Evropě potřebujeme více spolupracovat třeba s Francií, kde byly problémy s, e, s Romy, tedy třeba taková spolupráce mezi Francií a Rumunskem, tak abychom společně mohli vytvořit strategii. Pouze pokud budeme spolupracovat, tak se nám podaří vytvořit programy, například programy pro to, abychom mohli realizovat různé aktivity pro Romy, ať je to ve Francii nebo v Rumunsku, ale s tím, že oba státy se na to musí podílet. Já si myslím, že to by bylo eh, velice prospěšné pro jakoukoliv národní strategii. Ještě dále musím říci, alespoň to platí pro Rumunsko, nevím, co se děje třeba v Maďarsku či jinde v Evropě, ale v Rumunsku. Kdybychom měli Eh, to trio, tedy Romové, místní samozprávy, občanská společnost, eh, tak by ta eh, strategie mohla fungovat. Bez toho nemůže fungovat. Děkuji. Za liberály pan Mulder. Děkuji. Pane předsedo, i já chci poděkovat panu ministrovi za prezentaci e, závěrů předsednictví rady a myslím, že má celou řadu důvodů e, být spokojen se svou strategií týkající se Romů. Já mám pocit, že Kdokoliv má předsednictví, ten problém nikdy nebude moci vyřešit za šest měsíců ani za šest let. Je to dlouhodobá strategie, e, na kterou, nebo na kterou jsme nastoupili a předsednictví v nadcházejících letech vždy budou mít k tomu co říci. Pro nás, pro liberál, je důležité, abychom nejenom eh, přemýšleli o eh, investování finančních prostředků, které by mohly pomoci, ale nejdůležitější je upravit a implementovat zákony v dotčených zemích. Není to otázka peněz, je to otázka postoje, přístupu a Eh, zprostředkování eh, pocitu Romům, že proti ním ehm, ne, nic nemáme, respektive, že proti eh, ním nevedeme kampaň vyčlenování a tak dále. To je zejména odpovědnost místních vlád. Já myslím, že komise má důvody ehm, k hrdosti, zejména paní komisařka Redingová ale říci, že komise eh, se cítí nesmírně hrdá, tak to je trošku předčasné. Za šest měsíců budeme vědět více, zdali jsme, více, zdali jsme se pustili do správné politiky nebo nikoliv. Každopádně musíme v nastoupené cestě pokračovat. Děkuji a za zelené má slovo nyní paní Kela. Děkuji vám. Já s radostí registruji, že komise je spokojená s výsledkem a jak říkáte, optimismus se musí dostavit až trochu později. My si uvědomujeme problém diskriminace eh, vůči Romům již eh, léta, desetiletí. A ne, že by chyběly prohlášení a konference a summity. Všechno eh, se konalo, slyšeli jsme různá vyhlášení a tak dále, ale nic se v podstatě nezměnilo. Naopak vidíme, že v mnoha členských státech Romové čili velké míře eh, diskriminace jsou vylučováni, jsou vystěhováváni, nedochází k velkému zlepšení a, eh, z, a vystěhováním nebo vyhoštěním z Francie mm, zde byla celá řada negativních negatívnych příkladů, ale je dobře, že předsednictví to považuje za svou prioritu, to je skutečně pozitivní. Ale důležité je tež, aby předsednictví se zavázalo k, do, k tomu, že podá dobrý příklad toho, jak lze problémy řešit. Tady eh, bych ráda toho viděla více ze strany maďarského, eh, maďarského předsednictví, například, aby eh, zastavili ty neonacistické pochody osadami eh, Romů či eh, městy a městečky, aby eh, nebyly eh, Romové z těchto zemí, respektive z těchto vesnic pak vystěhovávány na víkendy nebo na takzvané letní letní dovolené, o nichž vůbec nic neví. Takže by bylo zapotřebí zasáhnout proti těmto eh, eh, pochodujícím neonacistickým skupinám eh, silněji. Domnívám se, že maďarská vláda by v tomto mohla být trošku ráznější. a hlasnější. Dále, hovoříme-li o začlenování, tak my i rada za zapomínáme často, že základem začleňování je absence diskriminace. Um, potírat diskriminaci uh, které tito lidé čelí a která jim znemožňuje vést normální život. S tím eh, je nutno skoncovat dříve, než začneme hovořit o bydlení a tak dále, protože když ubytujete lidi, Mm, kteří jsou pak diskriminováni svými sousedy, tak se nic nezmění. Tady nejde pouze o sociální politiku, jde také o boj proti diskriminaci, kdekoliv se objeví, nejenom na ulici, nejenom nahodili mi neonacisty, ale také eh, ze strany institucí. Já jsem doufala, že závěry eh, rady budou v tomto ohledu trochu eh, výraznější a Nepotřebujeme k tomu nové zákony, eh, všechno je k dispozici, je to teda velmi jasné, ale přesto tady eh, chybí určitá, eh, určitý důraz. Nicméně musíme být optimisté v tom, že se nyní věci posunou dopředu rychleji než dosud, ale opět je to dobrovolné prohlášení členských států. Není tady možnost sankcí vůči ním. Doufám tedy, že alespoň si budeme moci vyslechnout jasnou zprávu, která nebude pouze říkat, že vše je v pořádku, ale poukáže tež na chyby eh, provinění či selhání členských států. To musí být součást objektivního monitorovacího systému. Děkuji. Děkuji. A nyní se táží další jsou další přihlášky eh, do diskuse. Ano, paní Ernst, děkuji, ale promiňte ještě, říká předseda. Vidím, že časový rámec pro tuto prezentaci a diskusi s maďarským ministrem sahá až eh, do tři čtvrtě na deset, eh, takže navrhuji, abychom se eh, napřed soustředili na otázky a pak dáme opět slovo panu ministrovi, aby je všechny zodpověděl. Takže paní Ernst a pak Mr. Browns. Hm, děkuji. Napřed Srdečné díky eh, na adresu pana ministra. Vím, že eh, v rámci předsednictví Rady Maďarska eh, proběhla celá řada iniciativ. Bylo zde odhodlání učinit krok vpřed. Samozřejmě v takto omezené době nelze zvládnout všechno. A to je pravda. Jsem také ráda, že jste pronesl upřímné slovo k té rámcové strategii. Měli bychom si podívat jeden druhému hluboko do očí a přiznat si, že ta rámcová strategie strategie eh, eh, nezmůže vše. Nyní jde o to přimět členské státy k tomu, aby eh, tu dobrou rámcovou strategii, která spočívá na dobré zprávě, lívě, děkuji, naplnili životem. V tom je problém ze strany romské komunity je, tak, je tady tak velké očekávání, že dojde ke změnám, že se domnívám, že bychom měli nadále zvyšovat tlak na členské státy, aby se skutečně chápali eh, díla. Eh, pokud promarníme tuto šanci, eh, pak po řadu let nezměníme nic. Eh, za druhé, bude předkládána každoroční monitorovací zpráva. To je dobře. Já osobně, eh, ale nepotřebuji pouze zprávu. Já si myslím, že tady na půdě Evropského parlamentu bychom také měli přemýšlet, kromě té zprávy o tom, jaké další kroky je nutno podniknout na evropské úrovni. Možná, že dospějeme k názoru, že je zapotřebí ještě jiných opatření, kromě té rámcové strategie, respektive toho, co ona eh, předvídá nebo stanovuje na evropské úrovni. A také musíme mm, si říci jasné slovo na adresu členských států. Eh, chtěla bych tedy, abychom v návaznosti na každý monitorovací, každou monitorovací zprávu učinili další kroky a zavázali se k tomu, že na evropské úrovni budeme pokračovat dále v hledání řešení. Třetí bod je zapojení Eh, Romů samotných, jak Encio již uvedl, protože se vůbec nic nezmění a nepohne ku předu, pokud se nám nepodaří zapojit eh, Romy do řešení svých vlastních záležitostí, učinit je odpovědnými za řešení. A proto je nutno také hovořit o infrastruktuře, která by měla být na úrovni Evropy, ale i na úrovni členských států zdokonalována a zlepšována tak, aby eh, tam eh, byli přítomní i zástupci Romů. Takže upřímně řečeno, od Evropské unie očekávám každoroční kongres eh, Romů nebo sjezd Romů, kde se jasně řekne, kam až jsme dospěli a co mm, zbývá ještě udělat. K tomu bychom se měli dopracovat, ne pouze čekat na hezkou zprávu každý rok, ale musíme být skutečně aktivnější a musíme mm, e, zvyšovat tlak, aby se skutečně něco změnilo. A poslední bod, antidiskriminace. Samozřejmě v rámcové strategii musí být něco obsaženo i o antidiskriminaci. Není tomu tak. Přesto musíme toto téma ještě jednou nastolit. Možná, že se v Evropském parlamentu dobereme společné iniciativy. Myslím, že potřebujeme i na úrovni členských států antidiskriminační programy. Podle mě je to ještě důležitější než ten či onen podpůrný program a finanční pomoc. Pokud učiníme v tomto ohledu krok vpřed, tak by to skutečně skutečně mělo velkou hodnotu. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Bronx. Děkuji, pane předsedo. Jsem si jist, eh, eh, že Eh, opatření eh, ku prospěchu Romů jsou dobré, ale někdy se stáváme jaksi neumyslně poručníky a někdy eh, také se snažíme poučovat a tak dále. My eh, potřebujeme, abychom pro eh, Romy dělali eh, dobrý věc, dobré věci. Někdy se zdá, že Romové jsou pasivní, nemají schopnost měnit situaci pro, ve svůj prospěch. Myslím, že to je jakási hypotéza, jakýsi vedlejší produkt zkušenosti s nimi. Změníme jejich kulturu a změníme je. Na druhou stranu, i když se akceptuje, že lidé nejsou jsou produktem kultury, ale kultura produkt lidí, tak přesto dospějeme k jiným závěrům. Někteří členové romského etnika skutečně vede úspěšný život, znám to z vlastního města, ale činí tak v důsledku vlastního úsilí, nikoli mm, eh, díky tomu, že se něco pro ně udělalo. Ale britská romská komunita, pokud to vůbec je romskou komunitou, je mm, eh, odlišná od toho, co existuje ve východní Evropě. Myslím, že eh, jejich propojení propojení je již eh, slabé, ale Romové ve východní Evropě zdá se jsou mm, eh, eh, nadprůměrně zapojeni do kriminálních aktivit. Já jsem se zeptal zástupce Europolu před několika lety, zdali nějaké etnikum je zapojeno do obchodování s lidmi jako pachatelé a oběti a on odpověděl na obě otázky, ano, Romové. Samozřejmě, že tady je zapotřebí by pachatele pronásledovat, stíhat a oběti, obětem pomáhat a zachraňovat. Děkuji. Děkuji vám. Pokud se nikdo z členů víc nehlásí, tak eh, si můžeme nyní vyslechnout odpovědi na otázky od pana ministra. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat členům tohoto výboru za jejich zájem o tuto problematiku. Někdy je důležitější naslouchat, než sám hovořit. Pokusím se být ve svých odpovědích stručný. První otázka byla od španělského poslance. Já jsem byl ve Španělsku minulý týden právě s cílem poznat osvědčené praktiky a e, možnosti řešení, které se osvědčily. Myslím si, že společenské zapojení, společenská účast je opravdu důležitým klíčem pro řešení problémů Romů. Registrace obyvatel, registrace jejich pobytu, důležitá věc. Od rumunského poslance jsme slyšeli také zajímavé podněty. Nikdo nemá právo bránit Romům, aby zůstávali i nadále mobilní. Ale je třeba se pokusit přimět Romy k tomu, aby sami činili rozhodnutí, které se jich týkají. Co se týče občanské společnosti, spolupráce místních a regionálních orgánů a občanské společnosti, chtěl bych podtrhnout, že v Maďarsku před nedávnem byla provedena analýza, ze které vyplývá, že Romové nejvíce důvěřují svým vlastním lidem. Že tedy nejvíce důvěřují vedoucím škol, školek. Co se týče mobility, chtěl bych říci toto každém členském státě to s mobilitou vypadá jinak. Například v Maďarsku jsou Romové ze 100% usazení, e, bydlí v určitých e, místech již po dvě, tři generace. Ale bylo by dobré provést analýzu situace s mobilitou v Evropské unii. Na otázku pana Maldera abych odpověděl toto. Největší maďarská romská organizace se jmenuje Longodrom. Eh, znamená to v podstatě to též, co dlouhá cesta. A znamená to také, že pravděpodobně ani za deset let nebudeme moci říci, že jsme šťastní, že se nám podařilo dosáhnout všech cílů, veškerých úspěchů. Je třeba si uvědomit, že tady se jedná o první kroky, ale celý proces bude trvat delší dobu. Co se týče společenského zapojení Romů, a paní Ernst položila otázku, která se toho týkala, je velice důležité, aby Romové byli subjektem takovýchto opatření. V Maďarsku mají Romové právo na zastoupení. Tedy pokud někdo například se zaregistruje na dva týdny, dva týdny před volbami se zaregistruje, tak může hlasovat pro své kandidáty, pro kandidáty své volby. Právě z romské komunity. A tito Romští zástupci jsou potom naším partnerem pro řešení problémů eh, romské skupiny obyvatelstva. Eh, před jistou dobu maďarský premiér uzavřel dohodu se zástupci organizací Romů. Jedná se o společný rozhodovací postup. Maďarský stát se v rámci této dohody zavazuje ke konkrétním krokům protože po slovech musí následovat i činy. V této dohodě jsou obsažena konkrétní opatření a slíbili jsme, že poskytneme pracovní místo 100 tisíc Romům. Do čtyřech let jsme se rovněž zavázali mít o 5 tisíc romských studentů více na univerzitách. Dále jsou tam závazky i v oblasti zdraví zdravotnictví a tyto závazky jsou opravdu cíle, které potom romská komunita může vymáhat. Rovněž je velice důležité vyvíjet činnost na lokální úrovni. Zde plně souhlasím s tím, co řekla paní Ernst. Protože strategie sama osobě samozřejmě nestačí. Co se týče otázky paní Kellerové, tam šlo o antidiskriminační programy. Mnoho nevládních organizací kritizovalo sdělení komise, ale pokud se podíváte na závěry, tak zjistíte, že jsme se pokusili odstranit chybu, která byla ve, ve sdělení rada ve svých závěrech. Vyzývá komisi, aby aby přistoupila k plnému oplatňování směrnice 2000-43, protože tato je důležitým nástrojem v boji proti diskriminaci. Jsem pevně přesvědčen tomu, to, o tom, že dodržování této směrnice je předpokladem pro to, abychom v oblasti sociální, hospodářské a vzdělávací dosáhli našich cílů, protože veškeré tyto oblasti jsou spolu propojeny. Antidiskriminační aspekty, respektive aspekty lidských práv a sociálních práv, toto vše musí být ve vzájemném souladu. Pokud mi dovolíte, já bych zde na tomto místě e, eh, měla takovou poznámku o politické situaci v Maďarsku, která se týká Romů. E, eh, vyslechli jsme si tady zde kritiku e, ma, neonacistů v Maďarsku. Je to problém, který jistě máme, ale který není typický pouze pro Maďarsko, ale existuje v celé řadě dalších členských států. Mnoho skup skupin obyvatel využívá špatné sociální situace jiných skupin obyvatel a to je něco, co my tolerovat nemůžeme. Maďarská vláda si přesně toto myslí. Pokud se podíváme na legislativu, a chci říct, že eh, v polovině března došlo k demonstracím v malé obci Dendešu v Maďarsku a březnu jsme hned přijali zákon, který se zabývá lidmi, kteří v uniformách pronásledují jiné lidi. Zabývá se to tedy tím, jakým způsobem vystupují, jak jsou oblečeni a pomocí tohoto zákona se snažíme tento problém řešit. Já jsem v Maďarsku byl řadu let předsedou výboru pro lidská práva a z této pozice bych rád řekl, že je velice důležité chránit základní lidská práva. V Maďarsku spíše vidím problém eh, v oblasti soudů, protože provádění zákonů, které existují, není vždy zcela nekomplikované. Policie zadržela mnoho lidí například při demonstracích, jednalo se o občany, kteří provokovali. Ovšem toto zadržení potom bylo vlastně spochybněno před soudem a soudy jak se dali za pravdu těm spochybnitelům. Maďarský premiér sám dvakrát navštívil tuto malou maďarskou obec, ve které došlo k těm incidentům. Romového zde přivítali, akceptovali ho a viděli v něm osobu, která se zastává jejich práv. Rovněž, eh, a týká se to otázky paní Ernst, eh, tam bych chtěl odpovědět toto. Myslím si, že je určitě velice důležité provádět každoroční kontroly a Pokud tedy budeme provádět tuto monitorovací činnost, která se týká strategie, tak eh, nemůž, budeme moci kritizovat nejenom verbálně, ale budeme moci posílit mechanismus, který má zajistit ochranu práv Romů a rovněž eh, se nám podaří efektivněji a intenzivněji využívat finančních prostředků. Co jste řekla o té romské konferenci či o tom sjezdu Romů? V Maďarsku jsme zahájili iniciativu a e, myslíme si, že romská platforma my by mohla posloužit pro toto jakožto základna. Více než 400 odborníků se Budapešti zahájí, promiňte, účastnilo té, konfe, té romské platformy a myslím, myslím, že, myslíme, že právě ta romská platforma by mohla být tou institucí, pomocí které bychom mohli každé pololetí diskutovat na evropské úrovni o problémech Romů. Co se týče pana, zprávy pana Bronxe, týkalo se to paternalismu, je velice důležité pokládat zástupce Romů za partnery v integrační a začlenovací, po, začlenovací politice. Při práci rady pro nás bylo velice důležité zabývat se i otázkami obchodu s lidmi, tedy nejenom otázkami sociálními, ale rovněž otázkami kriminality. I tyto aspekty jsme zapojili do našich jednání. Spolupráce policie a různých institucí v Evropě je velice důležitá. Existují skupiny obyvatel, které jsou nadměrně zastoupeni v různých typech trence činnosti. Je možné, že toto je pravda, a co se týče obchodu s lidmi, tam je opravdu podíl Romů nadprůměrný a to též platí pro prostituci. Romská skupina obyvatel je velice citlivou skupinou obyvatel a bohužel oni jsou těm výše zmíněným problémům opravdu vystaveni více než jiné skupiny obyvatel. Já vám děkuji velice za vaši spolupráci, za vaše otázky. A chci říct, že práce vlády členského státu není vždy jednoduchá, když se snažíme řešit určitý konkrétní problém. Naše úloha je možná trochu snažší, ale všichni, kteří se snaží zasazovat o řešení romských problémů, jsou pro nás partneři a spojenci a já doufám, že budu moci i nadále počítat s vaší podporou a s vaším zapojením. Doufám, že se nám podaří s tímto tématem pokročit i během polského předsednictví a že tomuto tématu budeme věnovat i nadále vysokou pozornost. Protože je opravdu velice důležité, do jaké míry bude samotná EU schopna vyřešit problém Romů ve hře je sama důvěryhodnost Evropské unie. Ještě jednou děkuji vám za pozornost. My děkujeme vám, pane ministře, za přímnou vstřícnost spolupracovat a děkuji i za vaše eh, slova na adresu spolupráce s výborem Libe a parlamentem v průběhu maďarského předsednictví. Já jsem si jist, že eh, tyto že to, co jste zúraznil, eh, citlivá témata jako sociální začlenování, romské komunity v Evropě a ve všech zemích vůbec, kde je hodně zastoupená tato menšina, tak děkujeme vám za to, jakou pozornost věnujete této tematice. Včera jsme i měli tady pana ministra Pintera a Navračiče, Navračiče a i jim jsme řekli to tež, co vám, a to je, že vám přejeme Eh, úspěšné završení maďarského předsednictví a aby tedy eh, na to úspěšně navázalo i polské předsednictví, aby eh, navázalo na tu dynamiku, kterou dostala naše práce díky Lisabonské smlouvě. Děkuji. And now A nyní e, jsme připraveni pokračovat s bodem číslo 20 podle programu. Bod číslo 20, který se týká podmínek pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí v rámci, e, v rámci převodu pracovníků uvnitř nadnárodních skupin. Obdrželi jste e, materiál i od výboru EMPL, který také se podílel na určitých aspektech. My za náš výbor máme zpravodaje pana Jakolíno a e, dnes se budeme zabývat návrhem jeho zprávy a rozhodneme se také o e, termínu pro pozměňovací návrhy. Toto téma, e, tedy převody pracovníků uvnitř nadnárodních společností, tak to následuje poslyšení, které jsme uspořádali v Dubnu a určitě si i vyslechneme názory komise a maďarského předsednictví a také samozřejmě i e, si vyslechneme e, mm, zpravodajku e, za výbor Empl, ale nejprve dostane slovo pan Jakolíno. Pane Jakolíno, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Musím vy jste dobře připomněl, eh, že nedávno eh, jsme měli hearing, slyšení, eh, který se organizoval sekretariát a na tom slyšení jsme vedli velice intenzivní diskuzi, jak tedy s podnikateli, tak i s pracovníky a mm, i díky tomu slyšení jsme přišli s novými náměty které budou zohledněny i v naší zde teď diskuzi. Toto téma, tato agenda je součástí balíčku eh, eh, na kterém pracovala paní Manstrom a která se týká zákonných migrantů, migrujících pracovníků na trhu práce. A zde eh, se tento balíček snaží objektivně stanovit určité směry a linie a vlastně doplnit tak ten kompletní balík, který se týká takzvané modré karty a další normy ještě tam budou eh, eh, třeba normy o sezónních pracovnicích. Takže Eh, především eh, teď ve světle toho, co se děje kolem Středozemního moře, tak je třeba pracovat na tom přijímání těchto pracovníků, na eh, integraci jejich. To i vyplývá z požadavků trhu práce a je, není pochyb o tom, že toto téma má významnou politickou hodnotu. Již s kolegyní Jakonsary jsme E, toto e, řešili společně a děkujeme za součinnost sekretariátu. Stockholmský program stanovil právě to, že e, Evropa má přijmout tuto normu. Je to v dokumentu, který již komise vypracovala a to způsobem velice jasným a tam bere do úvahy tedy tuto otázku, ať je to článek 50 kdy, mm, jak ví náš pan předseda, tam se nám podařilo se dohodnout na kompromisu o článku 3 a podařilo se nám i e, e, stanovit jasná jednotná pravidla, která se týkají především definice kategorie těchto pracovníků určených, e, kterých se bude týkat tato norma, což mm, jsou tedy specialisté, manažeři, stážisté a já jsem vypracoval další pozměňovací návrhy, které Eh, mají objasnit, vyjasnit eh, eh, interpretaci tohoto dokumentu, této normy. Jejíž význam je větší a větší a je to velká přidaná hodnota pro podniky, protože budou moci si opatřovat kvalifikované pracovníky, které jinak by nemohli mít. A to je jeden z důvodů vlastně, proč jsme stanovili zde určité mechanismy, které jsou docela jasné, rigorózní, a aby bylo jasné tedy, kdo to je ten odborník specialista, kdo je tedy eh, ten stážista, absolvent a eh, my chceme mít jednotný, zjednodušený režim a také i mm, jsme měli za to, že v, v této fázi, v tomto okamžiku, kdy Ehm, čím dál více eh, eh, pracujeme na základě principu vzájemné důvěry mezi členskými státy, tak eh, není možné spochybnit tuto hodnotu, základní hodnotu v nějakém dokumentu, v nějaké normě, protože důvěra je zásadní pro spolupráci, takže my jsme tam se snažili eh, eh, pracovat na základě tohoto principu a usnadnit převádění pracovníků eh, v rámci nadnárodních společností, které mají třeba provozovny i ve třetích zemích a my si myslíme, že zde je třeba zavést jasná, měřitelná kritéria, objektivní kritéria, jako třeba zkušenost toho pracovníku, zdali jeho zkušenost je užitečná a podobně. Také i jsme potvrdili ten požadavek, to znamená dát přednost komunitárním pracovníkům. My jsme i vyslali signály tedy rodinám, to znamená možnost slučování rodin těchto pracovníků, tedy rodinných příslušníků, kteří jsou z třetí země. A e, můj pozměňovací návrh tam i stanovuje e, tu předchozí pracovní zkušenost v podniku. E, Tato je Eh, alespoň 6 měsíců. Ten pracovník musel pracovat eh, předtím, musí mít zkušenost pro to, aby mohl být převeden, aby nedocházelo ke zneužívání. Dále jsme i eh, stanovili ten limit, který se týká kontrol a je třeba, aby ty kontroly byly jasně definovány a je třeba i jasně identifikovat povolení k pobytu a na to mít jednotný eh, eh, dokument, eh, povolení, jednotné povolení. Dále, pokud jde o ty skupiny podniků, zde také je třeba ještě to nějak promyslet. Článek 16, to je článek, který je velice významný a ten byl předmětem docela komplikovaných, komplexních diskuzí v radě. A v tomto okamžiku zatím tento článek eh, nebyl upraven zpravodajem s tím, že ještě čekám na eh, dnešní diskuzi a možná potom na pozměňovací návrhy, které budou užitečné pro to, abych eh, mohl na tom pracovat dále mm. Mm převod pracovníků. To je možnost tedy, jak získat na nějakou určitou dobu kvalifikované pracovníky, maximálně na tři roky by to mělo být. A já si myslím, že zde je třeba jasně uvést, že eh, ty mm, eh, eh, Mm, že je třeba eh, ten postup, ten režim zjednodušit, spružnit a vlastně v tomto smyslu byly předloženy pozměňovací návrhy. Dále, pokud je hodnocení dopadu. Zde v této první fázi, kdy čekám ještě na eh, příspěvky kolegů a eh, šestinových zpravodajů a dalších, tedy, kteří si budou přát, takže my jsme zde Eh, měli všichni ale na mysli, aby to byl dokument norma, která bude čitelná a snadno aplikovatelná. A také i eh, eh, komise hodně tedy pracovala na otázkách mobility mezi členskými státy a úvahy, tyto úvahy z posledních týdnů a měsíců se tím také zabývají hodně intenzivně a já až eh, hm, se těším tedy, až si vyslechnu komisi a radu a hm, určitě jejich příspěvky budou užitečné, stejně jako příspěvky eh, kolegů z výboru. A tím uzevírám eh, úvod. Chci říci, ano, tato agenda je spojena s celou řadou aspektů, které se týkají sezónních pracovníků, ale hm, je to méně komplikovaná agenda, e, protože tady jde o to získat vysoce kvalifikované pracovníky, kteří neexistují v tom daném podniku a obecně neexistují tedy v členských e, státech. Nelze tedy takové pracovníky najmout z jiných členských států Unie. Takže tím bych e, skončil tuto fázi úvodu. Děkuji a Nyní si vyslechneme komisi a předsednictví a poté si vyslechneme mm, příspěvek paní Jakonsary, s pravodajkou za výbor EMPL. Tak nejprve komise možná. Možná pan, paní Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Předně chci poděkovat Evropský, Evropskému parlamentu za zorganizování toho slyšení, což bylo velmi zajímavé. Posunuli jsme práci vpřed, pokud je o ty dva návrhy a zejména chci poděkovat panu Jakolínovi za jeho zprávu, eh, jež určitě teda posune vpřed eh, vztahy s radou. Eh, jak pan Jakolino uvedl, ten návrh je součást velkého balíku rozsáhlé strategie o imigrační politice a my doufáme, doufáme, že dojde k rychlému schválení tohoto návrhu, stejně tak jako návrhu o sezónních pracovnicích. Pokud jde o ICT, tak ehm, to také eh, hraje důležitou roli v rámci strategie EU 2020. Doufáme, že to eh, podpoří konkurenceschopnost eh, znalost znalostní ekonomiku a inovativní ekonomiku. Obecně za to eh, ta zpráva podporuje ty hlavní linie eh, komise. Je tam několik pozměňovacích návrhů, které objasňují a dolaďují určité prvky a jsou tam pozměňovací návrhy, které by mohly posílit atraktivitu toho systému a pomohou v boji proti zneužívání. To znamená, různé části textu jsou v tomto smyslu eh, zdokonalené. Samozřejmě ty vnitřně eh, přesouvané skupiny eh, nejsou nebo nemíní se usadit na území EU natrvalo. A to, co budeme diskutovat v nadcházejících měsících, je definice. Eh, samozřejmě, že jsme zajedno, že mm, ten návrh eh, si zasluhuje jas, pozornost, abychom se vyhli nedorozuměním. Komise se snažila o jasné definice, již na základě stávajících definicí e, jsme postupovali, je jasné, že eh, ti eh, státní příslušníci třetích zemí jsou skupiny velmi specializovaných pracovníků, někdy tomu říkáme i klíčový personál a ten je velmi relevantní, pokud jde o přesun znalostí, ex expertízy, profesionální zkušenosti. Když jsme tento návrh předkládali a také návrh definic, tak to důležité pro nás bylo eh, mít jasné definice, vycházejíc z toho, co již existuje. Pak je zde řada dalších bodů, které bych, eh, eh, kterých bych se ráda dotkla, a sice vnitrounijní mobilita, to je určitý nový prvek eh, v té směrnici. V tomto případě zacházíme dále než v minulosti. A je jasné, že o tom musíme ještě diskutovat a ty věci vyjasňovat. Pokud jde o 12 měsíců předchozího zaměstnání, to jsme Eh, zvolili, abychom se vyhnuli eh, zneužití a to asi také bude dále diskutováno. Myslím, že se omezím na, na eh, tyto poznámky, ale pokud budou další otázky, tak samozřejmě ráda zodpovím. Děkuji a za předsednictví má slovo paní Barasi. Děkuji vám, pane předsedo, a e, dobrý e, den ve spolek. Předsednictví e, rady by chtělo zejména Evropskému parlamentu poděkovat za diskusi, která proběhla v Dubnu. Domníváme se, že tyto diskuse byly velmi důležité a chtěli bychom panu Jakolinovi poděkovat za zpracování z návrhu stanoviska. Doufáme, že ta zpráva přispěje k tomu, aby Rada Evropský parlament se rychle zhodli na tématu. Pokud jde o konkurenceschopnost, tak eh, pro ní eh, je toto téma důležité a stejně tak i směrnice. My bychom eh, směrnici chtěli za radu informovat o pokroku jednání a také samozřejmě odborný výbor Evropského parlamentu, respektive Chtěli bychom také reagovat na určité myšlenky v návrhu stanovisko. stanoviska. Pan Jakolino již o tom hovořil, že během maďarského předsednictví proběhla dalekosáhlá diskuse na úrovni pracovních skupin. Jsme uskutečnili šest zasedání během uplynulých šesti měsíců a na těchto zasedáních jsme se věnovali návrhu této směrnice. To ukazuje, že maďarské předsednictví a členské státy přisuzují velký význam tomu, aby z naší spolupráce vzešel dobrý návrh směrnice. Děkuji vám i za to, že jste poukázali na mobilitu. Toto téma stálo v centru diskusí maďarského předsednictví návrh komise obsahuje méně podrobností o spolupráci, eh, k níž došlo mezi členskými státy na expertních jednáních, kde se hovořilo o podrobnostech Eh, se členské státy vyjádřily v tom smyslu, že tento návrh není eh, jednoduchý a proto eh, rada vypracovala nový návrh, sice kompromisní, protože ty návrhy stávajícího textu byly snadno pardon, stěží implementovatelné. Ten nový návrh spočívá v tom, že tady činíme rozdíl mezi dlouhodobou a krátkodobou mobilitou. Pokud jde o úpravy o krátkodobé mobilitě, tak tam eh, eh, se vztahujeme ke směrnici o výzkumu u dlouhodobé mobilitě na eh, úpravy o eh, modré kartě. Blue card. Pan Jakolino nám signalizoval, že mm, se máme připravit ještě na pozměňovací návrhy. My doufáme, že se tím naše představy dále zblíží. Pokud jde o platnost eh, směrnice a také eh, rozsah eh, směrnice, tak tady se domníváme, že je velmi důležité učinit rozdíl mezi vysílanými pracovníky podniku ICTs a ostatními zaměstnanci. Eh, s panem Jakolinem eh, jsme se shodli v tom, že upřesnění definice je velmi důležité a že je nutno eh, vypracovat definice, které jsou snadno proveditelné v praxi a které usnadní také dobrý a jednoznačný výklad směrnice. Pokud jde o důvodovou zprávu, tak chci poukázat na to, že pokud jde o objem eh, kapa- absorpční kapacity, tak to je něco, co spadá do kompetencí členských států a proto nechceme zavádět povinné eh, kvóty. Pokud jde o přijímací podmínky, a i pan Jakolino o tom hovořil. Vychází návrh z toho, že těch původných 12 měsíců bude zkráceno na 6 měsíců. A to znamená, že členské státy sami nebudou moci přijímat eh, příznivější úpravy. Návrh zprávy kromě toho nevychází pouze z toho, že vysílaní pracovníci ICT se musí vrátit ke svému mateřskému podniku a musí jim být opět eh, přijati, ale státní příslušníci třetí země mohou eh, svou destinaci měnit a nemohou být nuceni k opuštění území Evropské unie. Bylo by důležité, aby návrh směrnice se v tomto ohledu odvolával na osvědčené praxe a zkušenosti členských států. Pokud jde o důvody zamítnutí, tak tady chceme poukázat na to, že je nutno tyto důvody detailně upřesnit, tak abychom se eh, mohli vyhnout pozdějším problémům. Eh, zjednodušení považujeme za velmi důležité a proto Považujeme též za důležité, aby ve směrnici bylo formulováno pouze v jednom odstavci, že členské státy musí zahájit eh, zjednodušené řízení. Toto eh, eh, řízení eh, mm, se mm, týká osob, které jdou za prací, ale i jejich rodinných příslušníků. Kromě toho otázka termínu lhůt velice rychle teď je důležité mm, zde zvážit fakt, že e, v případě e, převádění pracovníků uvnitř jednoho koncernu, skupiny, tak je třeba e, velice detailně se Eh, proskoumat nejenom tedy, o jaké pracovníky jde v těch třetích zemích, ale také i o jakou jde eh, strukturu toho podniku. Takže a to velice rychle, na to je termín 30 dní na tento přeskum. Eh, dále v radě rada přijala podobný kompromis jako ten váš, který se který vyplývá z vaší zprávy a je to a e, protože mm, mm, ten kompromis o je e, velice důležitý i e, mm, pokud jde o, jsou důležité i, aby si ty státy viděla, vyměňovaly informace. A děkuji tedy zpravodaji a doufáme, že tento návrh zprávy eh, eh, bude eh, důležitým materiálem, se kterým bude pracovat Rada a mm, polské předsednictví. Doufáme, že mm, tato spolupráce bude nadále prospěšná a samozřejmě jsme k dispozici. Ano. Paní Jakonsary mm, za výbor EMPL podle pravidla 50 takže také i tento výbor se připojil k této věci. Kiitoksia, herra Jakolino. Děkuji. Já chci poděkovat panu Jakolino za vynikající spolupráci. Velice často se říká, že to je eh, součást širšího migračního balíku, ale eh, eh, možná tady je problém s tou velikostí toho balíku. A mm, ano, mám určité pochybnosti. Komise eh, k této věci přistupuje podle sektoru migrace ve smyslu eh, eh, koncernů a se řeší jinak. Takže pokud se součást nějaké nadnárodní skupiny, tak budete mít jiná práva než jiní. A mně se zdá, jako že se příliš ztrácíme v detailech, protože my bychom chtěli jednoduchá pravidla a rovné zacházení pro všechny pracovníky. A já proto těžko chápu, jak lze zjednodušovat legislativu, pokud na pracovišti eh, budete eh, mít různé pracovníky, kteří pochází z různých míst. Někdo bude mít modrou kartu, někdo bude pracovníkem, který je tam ve smyslu smlouvy GATS, tedy podle VTO. A potom jsou tam tě takzvaně vysílaní pracovníci podle směrnice o vysílání pracovníků. Potom tam máte pracovníky výzkumu a pracovníky informačních a komunikačních technologií. Takže to je celá škala nejrůznějších pracovníků. A my to chceme zjednodušit, ale ono se to spíše komplikuje potom na úrovni těch konkrétních pracovišť podniků. A také ještě dovolte, abych řekla toto. Toto je velice důležitý krok směrem k větší mobilitě. Musíme zajistit, že budeme mít e, vysoce kvalifikované zaměstnance a personál v Evropě. Potřebujeme špičkové know-how. Čím větším budeme mít mobilitu pracovníků, tak tím bude růst a konkurenceschopnost také větší v Evropě. A přece o to tady jde hlavně. Také pan Jakolíno nám řekl úvodem, že musíme eh, být eh, v této směrnici eh, precizní a jasně formulovat, ale tady jsou ještě určité nevyřešené otázky. A ta hlavní otázka je, že tato směrnice by neměla vést tomu, že se vytvoří dvourychlostní režimy, nějaké dvě úrovně na trhu práce v Evropě a to je jeden z ústředních problémů, který je třeba vyřešit eh, v této směrnici. A asi došlo k určitému nepochopení rovněž. Někteří eh, se na to dívají jako na směrnici o migraci, ale v zásadě eh, nám jde o to usnadnit situaci na trhu práce, aby byl pružnější a těžko zhodnotit, jaký to bude mít dopad, ale eh, my chceme, aby to mělo dopad a efekt nějaký. A proto musíme se blíže podívat na právní základ 153 eh, A, B a G. Takže hm, týká se to pracovních podmínek, bezpečnosti práce, Eh, zdraví pracovníků a i dalších ještě eh, relevantních záležitostí. Když jsme diskutovali o definicích, ano, to byla případná diskuze, eh, která vychází z vyjednávání, takže my jsme dospěli k závěru, že ano, potřebujeme přesnější definice. Co to znamená ředitel, manažer, expert, specialista? Mm, to zatím jsou neznámé instituty a mm, to by mohlo být matoucí, je to vágní. Konalo se slyšení a slyšeli jsme od eh, ředitele jedné německé firmy, že třeba ta definice malíře, specialista, malíř specialista. To by asi spadalo do kategorie expertů. A <clears throat> takže musíme se podívat blíže na ty definice ještě. A mm, abychom to tedy všechno zjednodušili, tak také bychom měli se zaměřit na eh, definice expertů, které již máme, protože již máme definice experta, specialisty tedy eh, podle eh, té normy o modré kartě. Ale tady asi, mm, sice ty cíle jsou jiné, ale ty cílové skupiny jsou stejné. Přece jde nám o špičkově kvalifikované pracovníky, takže by bylo užitečné pracovat zde se stejnými definicemi, jako je to ve směrnici o modré kartě. Jak jsem již zmínila, i jsme to slyšeli na tom slyšení, jsou zde pochybnosti, zdali by bylo užitečné eh, i zde využívat eh, směrnici o vysílání pracovníků. Já jsem byla ministriní práce v době, kdy se připravovala ta směrnice, takže jsem jednou z matek této směrnice. Vím, že tato směrnice o vysílání pracovníků má hodně nedostatků. A komise slíbila, že eh, eh, přistoupí k novelizaci této směrnice, aby to napravila. Já si tedy nemyslím, že by bylo užitečné zde v tomto kontextu využívat směrnici o vysílání pracovníků. Říká se zde, že členské státy mohou přijmout eh, Eh, jaksi přesnější pravidla pro eh, informační komunikační technologie, tedy pro pracovníky v této oblasti. Pracovníci eh, v informačních komunikačních technologiích by měli být předmětem stejného zacházení, alespoň tedy stejného zacházení jako pracovníci ve smyslu směrnice o vysílání pracovníků. A co to znamená? Mm, směrnice o vysílání pracovníků a ten fakt, že je to pravidlo de minimis, to je právní úprava de minimis, a vlastně teď se tady snažíme o maximální nástroj, tak tady je problém tedy proto aplikovat tu směrnici o vysílání pracovníků, která je de minimis. V kontextu tedy této směrnice o e, příslušnicích třetích států, kteří by měli možnost eh, přijet do EU a tady pracovat tři roky, tak asi by bylo lepší zde aplikovat na ně stejnou legislativu, jako je eh, legislativa, která se aplikuje na místní pracovníky, na lokální pracovníky. Hmm. Eh, již ta směrnice o vysílání pracovníků je dost problematická v praxi a já si myslím, že tato směrnice, o které náme by měla věci zjednodušit a nekomplikovat. A proto můj výbor eh, zdůrazňuje ten princip, že eh, pracovníci musí být předmětem stejného zacházení, stejné zacházení je základní princip. A pracovní podmínky a ty různé režimy v členských státech by se měly na ně vztahovat. A ještě pár kritických poznámek. A opět říkám, že tato směrnice podle mě je velice významná a doufám, že ta plodná spolupráce, kterou jsme měli s panem Jakolíno a se stínovým zpravodajem, eh, v tomto výboru, ve výboru LIBE a ve výboru EMPL, že tato plodná spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu. A doufám, že budeme schopni se zaměřit a vyřešit některé ty slabiny a také i nalézt vhodný kompromis. Mm, takže tato směrnice musí sloužit svému účelu a to nadnárodní společnosti musí mít možnost sehnat pracovníky, převádět pracovníky mezi svými podniky bez toho, eh, ale aniž bychom nějakým způsobem byl, eh, jejich, tyto pracovníci byli v rozporu se statutem lokálních pracovníků. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní vidím, že se hlásí pouze eh, pan Bronx, pokud se nemýlím, ano, pan Mulder také a e, další. Takže můžeme zahájit diskusi. První slovo má pan Mulder, pak následuje paní Ernst a pan Bronx. Pane Muldre, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Frakce eh, liberálů vítá návrhy komise. Domnívám se, že je to další krok ve směru ke společnému trhu všech eh, těchto aspektů Pomaly, ale jistě vyvíjíme společnou politiku v oblasti eh, eh, justice a vnitra. Děkuji panu Jakolinimu eh, za jeho úsilí dobrat se společného postoje. Měli jsme celou řadu diskusí a slyšení. To je velmi dobrý přístup, pokud jde o jeho návrhy. Do značné míry s ním můžeme souhlasit. Tak v liberální skupině jsou určité starosti o tom, co jsou vlastně praktikanti. V některých členských státech je nezaměstnanost 25%, eh, pokud jde o absolventy vysokých škol. Myslím, že bychom neměli příliš eh, snadno vítat ehm, absolventy eh, ze třetích zemí v Evropě, jestliže nemůžeme najít eh, dostatek pracovních míst pro naše vlastní absolventy. A myslím, že návrh pana Jakolinyho v tomto ohledu ehm, je velmi vítán. Pokud jde o další návrhy, například ehm, rodinní příslušníci, s těmi by mělo být nakládáno stejně jako s příslušnou nebo dotčenou osobou. To znamená, jestliže vydáme povolení, pracovní povolení pro danou osobu, která, která by chtěla pracovat v Evropské unii, tak eh, stejně tak jsou a musí být vítáni i jeho rodinní příslušníci. Diskutovalo se také o tom, eh, jaké eh, pracovní období musí ten člověk eh, vykázat před vstupem do Evropy. Komise navrhuje 12 měsíců, pan Jakoliny 6 měsíců. Bylo by užitečné, kdyby komise mohla opět předložit argumenty, proč se přimlouvá za 12 měsíců, protože jakákoliv jakékoliv období um, je diskutovatelné, ale bylo by dobře vědět, mm, jak dospěla komise k těm 12 měsícům. Pokud jde o definici jednotlivých kategorií, tady se domnívám, že zástupci že tady se domnívám, že o tom se hovořilo i Eh, ve výboru pro zaměstnanost. Opět je to diskutovatelné, ale kvitují úsilí pana Jakoliniho to vysvětlit. V jednom mám pochybnost, zdali bychom se do toho měli pouštět, totiž pan Jakoliny také navrhuje určité podmínky pro um, stanovení platu osob vyslaných do Evropy. Já myslím, že to by mělo být přenecháno podnikům. Je obtížné pro jakoukoliv vládu, jakéhokoliv státu říci, že pokud eh, bude ta či ona osoba vyslána do Evropy, eh, má jí náležet ten či onen plat. To má být dohodnuto mezi dotyčnou osobou a podnikem. A jestliže to bude obdobné eh, jako běžný plat v Evropě, pak ano, podléhá to podmínkám, okolnostem podniku, oboru, v němž podniká. Opět nepřísluší to vládě o tom rozhodovat. Děkuji. Děkuji a paní Ernst má slovo. Děkuji panu zpravodaji jako první. Myslím si, že v rámci skupiny stínových eh, zpravodajů se budeme muset ještě některým aspektům detailně věnovat. Chtěla bych říci, že si myslím, že je důležité, abychom si jako první zvážili, co tady vlastně děláme ten hlavní problém spočívá v tím, že tedy vytvoříme na trhu práce segmentace. Budeme mít různé kategorie či třídy zaměstnanců, které budou mít různá práva, kteří budou mít eh, různé právní úpravy, které se na ně vztahují. A se eh, škedými těmito problémy, které z toho ostávají, Vytváříme tedy velkou síť, velice odlišných rozdílných právních úprav a to je velký problém. A to nejenom v rámci toho, jak se k tomu postaví podniky a členské státy, ale je to velký problém i pro zaměstnance samotné. Měli bychom si tedy zvážit, jaké právní úpravy potřebujeme a jaké nepotřebujeme. Já chci zúraznit, že mě to ještě jasné vůbec není. Není mi vůbec jasné, zda musíme tuto oblast vůbec upravovat a do jaké míry. Takže toto je diskuze, se kterou bych ještě ráda vedla na setkání stínových zpravodajů. A druhá věc je samozřejmě otázka definicí slyšení velice jasně ukázalo, jak výbušný potenciál má tento návrh směrnice, respektive těch zpráv, které se s ní budou pojit. Pro mě vůbec není jasné, co je vlastně expert, co je odborný pracovník. Je to někdo, kdo má skvělé znalosti. Kdo to tedy vlastně je? Podle mě je to naprosto nejasně formulováno a to i ve zprávě. Je třeba se k tomu znovu vrátit, prodiskutovat tu otázku těch expertů, specialistů, kdo to tedy přesně je, jaké skvělé poznatky musí mít. Eh, budeme se moci tedy snažit to upřesnit nějakou lepší formulací, ale i přesto si myslím, že z právního hlediska to neobstojí a eh, prostě není jasné, co se tím má chápat. A na slyšení se také jasně ukázalo, že pojem koncern je také zcela nejasný. Takže je opravdu důležité se znovu věnovat těm definicím a pojmům. Poslední věc je otázka rovného zacházení s domácími pracovníky, tedy aby to rovné zacházení bylo stejné, domácí pracovníci by ho měli stejné jako příslušníci třetích zemích. Tady se musíme zvážit, jak to tedy chceme v praxi provést. Jak budou vypadat sociální práva takovýchto pracovníků, které jsou, kteří budou prevedeni, převedeni? Jak to bude vypadat s jejich rodinami? V návrhu zprávy to podle mě vyjasněno není. Já si myslím, že to opět, opět další téma pro diskuse. Chci tedy říct, že jsem eh, poněkud eh, jaksi mm, nejsem si zcela jistá vlastně, jak mám tuto zprávu vnímat. Vyvolává to ve mně se rozpory. Děkuji a nyní má slovo pan Bronx. Děkuji, pane předsedo. Vnitropodnikové transfere, transfery vyjevují skutečnou tvář ekonomické migrace. Nejde o uspokojování lidských aspirací eh, migrantů, ale spíše o uspokojování ekonomických potřeb globálních a multinárodních podniků. Ten jazyk je poměrně informativní. Dnes ráno jsme slyšeli o uvozovky potřebách trhu práce, konec citátu. Eh, trh, eh, od kdy byl zaveden otrocký obchod, obchod s otroky, roky, je o zboží, nikoli o lidech. Také jsme slyšeli o výrazu eh, lidské zdroje, tak jako kdyby eh, lidé byli zcela anonymními předměty. Ale ekonomika by měla uspokojovat eh, lidské potřeby. Lidské bytosti by neměly být manipulovány a obchodovány a slyšeli jsme, že eh, lidé, kteří jsou předmětem vnitropodnikových transferů, jsou manažeři, eh, eh, specialisty třetích zemí. Třetími zeměmi se myslí země třetího světa. Mnohdy byli tito lidé vzdělání s omezenými zdroji a nyní jsou vlastně předmětem jakéhosi lovu po manažerech, aby pracovali v rozvinutém světě. V loni promluvil v Evropském parlamentu eh, prezident Mali a on hovořil o vysokém procentu eh, absolventů z Mali, kteří pracují v Evropě. Eh, jediná pomoc pro rozvoj těchto zemí, doufám, že to není příliš pesimistické, lze nalézt právě v potenciálu těch nejtalentovanějších lidí. Jestliže Eh, dojde k transferu těchto eh, lidí směrem na sever a na západ, pak odsoudíme eh, tuto oblast třetího světa k věčné chudobě a bídě. A státy si musí ponechat kontrolu nad svými hranicemi a nesmějí tuto kontrolu přenechat ziskuchtivým korporacím. Děkuji. Děkuji, vidím, že se hlásí paní z Argentiny. Um, um, Děkuji, pane předsedo. Když jsem naslouchala předchozím řečníkům, zejména ale eh, zpravodají, eh, tak eh, musím přiznat, že začínám uvažovat o tom, co či čeho vlastně chceme dosáhnout touto naší směrnicí. Dovolte, abych se hned zaměřila na jeden z těch stěžejních bodů a toto a to je plat um, uh, zaměstnance z třetích uh, zemí v Evropě. Spravodaj navrhuje pozměňovací návrh, um, podle něhož by uh, tento pracovník měl um, pobírat obdobný nebo stejný plat jako evropský pracovník v podobné profesi. Jestliže přicházíte ze země s nízkými platy obecně, tak mm, to považuji za velmi normální a pochopitelný požadavek. Vyřešil by problém, že se obáváme, že tito zaměstnanci z třetích zemí jaksi vytěsní e, západní pracovníky z trhu práce. Ale jestliže přicházíte z Kanady e, nebo Arabského poloostrova, tak by to byla podivná eh, eh, regulace. Já se domnívám, že bychom eh, měli nalézt řešení tohoto problému. A druhý problém, který přetrvává a který asi tou směrnici nevyřešíme, ale musíme ho akceptovat, je tento. Vzhledem k tomu, že směrnice o vysílaných pracovnících se nevěnuje dostatečně platu těchto zaměstnanců, eh, proto to neznamená, že tato naše nová směrnice musí být ještě horší. Jestliže tito zaměstnanci z třetích zemí budou předmětem stejného nakládání jako zaměstnanci z Evropy, tak to ještě neznamená, že ten problém vyřešíme. Já vážím způsobu, jímž zpravodaj eh, vyjasnil eh, práva rodinných příslušníků eh, toho transferovaného pracovníka. Já myslím, že je správné, aby tito lidé ho následovali a pracovali v hostitelské zemi. Ale v dnešní době emancipace by bylo směšné, kdybyste odsoudili rodinné příslušníky k tomu, aby seděli doma, anebo aby se věnovali pouze charitativní práci, bez ohledu na to, Eh, kdo, jestli se jedná o manžela nebo manželku, i když si sama dovedu představit, kdo by nejčastěji seděl doma. Pan Jakolini se také zmínil o migraci a integraci. Já se nedomnívám, že když máme na mysli tyto pracovníky z třetích zemí, že by integrace byla horké téma, zejména protože on mm, vysvětlil, že tento zaměstnanec třetí země by eh, měl mít po návratu domů okamžitou smlouvu. zaznělo toho tady hodně, i já jsem toho um, hodně řekla, ale já bych velmi ocenila, kdyby se v blízké budoucnosti uskutečnilo zasedání stínových zpravodajů eh, k tomuto návrhu. Děkuji, vidím, že pan Moraes se hlásí. Ano, chci pouze eh, říci, že paní Blinkevičůce hlasuje eh, v jiném výboru a proto nemůže být přísluž, přítomna. nová zpravodajka chtěla hovořit o otázce rovného nakládání. Eh, o tom hovořila paní Jakoncary, o dále o otázce specialistů a vysokoškoláků a také o otázce uh, sloučení rodin a jaký rozsah budou mít tyto oblasti v nové směrnici. Nicméně padl zde návrh o uspořádání zasedání stínových zpravodajů a tam by se tedy tyto otázky mohly probrat, probrat i za účasti paní Blinkevičute. Děkuji, říká předseda. A nyní bych rád dal slovo opět panu Jakolinimu, aby uzavřel tento bod. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl všechny příspěvky a velice stručně je okomentuji. A začnu komisí, se kterou máme vynikající vztahy. Tak jak již eh, to bylo zmíněno, my souhlasíme s celou řadou témat eh, a komise Eh, i tedy sama eh, indikovala, že je třeba provést určité korekce i v definicích a my teď na tom pracujeme. A, takže já spíše bych se zaměřil na to, co řekli kolegové proto, takže já chci poděkovat eh, za vynikající vztah spolupráce a vím, jak je problematické mm, přijmout nějakou vyváženou eh, definici v článku 16, tedy krátkodobá, dlouhodobá mobilita eh, mm, pro tedy převádění pracovníků uvnitř koncernu a eh, zdali tedy těch 12 měsíců či zkrácení na 6, o tom já nebudu hovořit dlouze tady, protože já si myslím, že mm, zde určitě když jsme se tomu dostatečně věnovali, i když samozřejmě ještě to bude předmětem určitě příspěvku kolegů. A e, pokud jde tedy o, ten, o to povolení k pobytu, takže e, to e, zpravodaj tedy prosazuje jednotný dokument a tady také existuje vynikající spolupráce v tomto. Chci poděkovat i kolegyni Jakonsary za to, že Ona e, také zmínila vynikající spolupráci, kterou jsme měli i se stínovými zpravodaji. Já jsem již před určitou dobou se s nimi setkal a ještě i dnes e, s nimi hovořím a já myslím, že kdybychom nejednali společně před touto diskuzí, tak tato dnešní diskuze by nebyla tak užitečná. Dovolte ale, abych některé věci upřesnil. Takže je pravda, že to je směrnice o legální migraci, ale je to směrnice, která je úzce spojena s trhem práce eh, mm, mm, vysoce kvalifikovaných profesí. Takže ne všechny tam spadají. A mm, takže jde, nebude se to týkat eh, všech pracovníků v tomto eh, podniku, a také i, e, protože jste to omezujeme třeba i tím, tou podmínkou, jakou dobu předtím ten pracovník musel pracovat pro ten podnik, aby mohl e, tedy být převeden. My mm, jsme zde e, my jsme spíše tedy chtěli těch 6 měsíců, ne těch 12, ale kontinuální 6 měsíců, to znamená musí jít o pracovníka, který alespoň 6 měsíců bez přerušení pracoval pro eh, daní podnik. Takže hm, to je, myslím, rozumná hypotéza. Samozřejmě mohly by existovat jiné podmínky, jiné hypotézy. A říkám, že, eh, jak již řekla paní Jakonsary, je velice užitečné i zde zmínit to téma slučování rodin a e, zde je třeba přijmout vyvážené kritérium pro to a i e, v jednom řízení tedy přeskoumo, přeskoum, mít tu možnost přeskoumat to povolení k pobytu a i e, případný tedy transfer toho pracovníka s rodinou zároveň. Dále i jsme slyšeli úvahy od paní Sargentiny nejenom od ní, ale i od eh, kolegy Moraes, který hovořil za paní Blinkevičute. Takže eh, Eh, eh, eh, takže tam šlo o tu definici podniku, kolik má mít tedy podniků, zdali, že na tom pracovišti třeba by mohli existovat pracovníci, kteří by podlehali různým podmínkám, což se mi zdá být velice zvláštní, ale já rád tedy si vyslechnu vaše rady, ale není pochyb o tom, že ještě to téma těch definic o tom i hovořila paní kolegyně Hersting, to je vážný problém, ale pokud budeme konkrétně potom eh, vyhodnocovat jednotné, jednotlivé pozměňovací eh, návrhy, které jsem vypracoval, tak určitě tyto pozměňovací návrhy jasně říkají, eh, jaké by měly být jasné charakteristiky, objektivní charakteristiky, objektivně měřitelné charakteristiky mm, by tam měly být zavadeny. Eh, třeba rozpočet na lidské zdroje, eh, financování a to tež musí platit pro specialisty, třeba i pokud je o absolventy, stážisty, tak zde kolega Mulder specificky se o nich zmínil, takže my zde mm, jsme tedy eh, Eh, jasně stanovili, ano, tady se preferují komunitární eh, osoby, tedy eh, příslušníci členských států, ale můžeme i případně změnit úvodní ustanovení 8 a to je tedy, mm, tedy počet těch absolventů ze třetích zemí, a že to nemůže být třeba vyšší počet stážistů, absolventů, než počet státních příslušníků členských států. Třeba takto i u těch specialistů, tam jsme stanovili eh, tu eh, zkušenost, kterou musí mít, protože není pochyb, že Přínos této směrnice bude záviset na tom, jak se nám podaří vyřešit otázky týkající se pěti článků, a to definic, co chceme, o co nám jde. O to jde. Koho chceme tady? co chceme, koho chceme. Článek 8. Eh, sankce. Máme tady stanovit sankce eh, vůči těm eh, podnikům, které nebudou respektovat podmínky směrnice a, nebo zpracování žádost. A jak? Musí se to zpracovat rychle, to řízení musí být jednoduché, zjednodušené, zkrácené. Já zde souhlasím s paní Jakonsáry, to musíme taky definovat, jak naložíme s rodinou, základní koncepce, ta Eh, jak to tady jsme již několikrát opakovali. Eh, hm, to znamená, zároveň to slučování rodin se bude zkoumat s tím povolením pobytu a tak dále. A potom je tady to téma, které je absolutně zřejmé, evidentní, a to je mobilita. Článek 16. Zde ten pracovník z Indie třeba, který Eh, jede do, eh, já nevím, Řecka a potom jinam, eh, takže do Holandska třeba. To je velice problematické. Tady kolegové, kteří hovořili a potom určitě i další k tomu přispějí. To, co říkal Bronx. Takže tady jde o kvalifikovanou pracovní sílu a to je základní předpoklad. Jak říkal Mulder, 28%, 21% pracovníků, mladých pracovníků Evropě tedy nenalezají práci. V Itálii je to ještě více, 28%, takže to je společný problém, co máme. Ano, já jsem přesvědčen, že na příštím setkání se stínovými zpravodaji určitě někdo mi eh, předloží významný pozměňovací návrh a já navrhuji panu předsedovi, abychom si stanovili lhůtu pro pozměňovací návrh 12. červenec. 12. červenec a bychom, já bych měl možnost ještě se sejít se stínovými a e, e potom tedy, abych mohl ještě vyhodnotit jejich návrhy. Děkuji, pane předsedo. Už jsme v časovém skluzu, takže prosím paní Jakoncari o stručnost. Poslední vyjádření z výboru e, zaměstnanosti. Děkuji, pane předsedo. Ano, byla zde učiněna paralela s takzvaným odlivem mozgu, to je relevantní, ale je možné, že ta směrnice v tom ohledu i pomůže, protože je to pouze tříletý kontrakt, pokud jde o rovné zacházení. Kde jsou eh, nejlevnější inženýři světa? Někdo by si myslel v Číně, ne, není tomu tak. Před několika lety byli v Ukraji, na Ukrajině. Uvedu příklad. Máme eh, finský nebo německý podnik, který chce získat inženýra z třetí země, aby se eh, vyhnul ehm, platovému dumpingu a aby nenajímal tyto lidi pouze proto, že jsou levnější, ne, chceme je kvůli jejich znalostem, tak by měli nabízet práci španělským, portugalským nebo polským inženýrům. Tedy neměli bychom vytvářet trh práce dvou úrovní a proto je ta otázka eh, eh, rovného zacházení vele důležitá. Děkuji vám, říká předseda, za všechny příspěvky. Myslím, že to je vše v této chvíli eh, byl zde stanoven návrh a ohledně pozněvacích návrhů termín nebo uzávěrka je 12. července úterý pro předložení pozněvacích návrhů k zprávě pana Jakolínyho, pokud je o výbor eh, pro zaměstnanost, tak tady je eh, termín eh, stanoven na 22. července června, pardon, 22. června pro ty články, které spadají do příslušnosti výboru zaměstnanosti podle článku 150 našeho jednacího řádu. Takže to je vše k tomuto bodu a můžeme postoupit dále, sice se spožděním, k bodu 21 týká se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Spravodajem v této věci je náš kolega pan Sergio Coferatti. A jde o to vzít na vědomí prezentaci návrhu zprávy předneseného eh, zpravodajem výboru eh, Libe, panem Moraesem, a poté dáme slovo i panu Koferatimu, aby doplnil toto vystoupení jménem eh, výboru zaměstnosti. Je odpovědný za celý materiál pro sezónní pracovníky, také v návaznosti na slyšení, které proběhlo v Dubnu. A Také musíme stanovit eh, termín předkládání pozněvacích návrhů. Takže napřed mm, eh, si vyslechneme našeho kolegu pana Moraese. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že v rámci diskuse o eh, předchozí směrnici jsme vlastně se stručně dotkli i komplikovaného zákulisí toho sektorálního přístupu 3 migrace, což eh, je eh, v souvislosti s určitou kategorií migrujících pracovníků. O modré kartě jsme diskutovali ještě před eh, Lisabonem, to se týkalo trvalého nebo polotrvalého zaměstnání. Tady se, tady se zabýváme migrací, která sebou přináší celou řadu starostí, problémů, které eh, lze vyjádřit eh, pojmem rovnost zacházení. Nicméně nyní jsme v situaci, kdy musíme zlepšit návrhy komise, které se týkají těchto kategorií eh, pracovníků. V rámci sezónních pracovníků nebo návrhu o sezónních pracovníků pardon, pracovnících eh, bych eh, se chtěl zabývat otázkou vykořišťování, která skutečně existuje, abychom do návrhu zapracovali eh, snahu snahu snížit potřebu ilegálního zaměstnávání sezónních pracovníků. To je vlastně pozadí toho návrhu. Ten návrh je poměrně skromný, Kontext by mohl být trošku intenzivněji a veřejně diskutován, ale návrh jako takový ve svém rozsahu je skromný na rozdíl od předchozí směrnice um, zahrnuje i nekvalifikované pracovníky. A jsou to specifické skupiny pracovníků, kteří už přijíždějí do Evropské unie. Přístup tady je přistřižen na míru jak eh, toho slyšení z Dubna, ale také mm, našim rozsáhlým diskusím se sociálními partnery a různými jinými aktéry, v neposlední řadě proto, že jsme vedli již diskusi o eh, jednotném povolení a poučili jsme se z těchto diskusí. Takže já jsem se snažil s tímto návrhem komise učinit to, že jsem zachoval ty stěžení návrhy na začátku diskuse o sezónních pracovnících. Jsme vyslechli i zástupce národních parlamentů a mm, ti zdůrazňovali otázku subsidiarity. Jde o to zajistit, aby členské státy si zachovaly kontrolu nad e, počtem těchto zaměstnanců, nad e, počtem vydávaných povolení a musí e, podat důkaz, že příslušná pracovní místa nemohou být obsazena vlastními pracovníky. Také v návrhu komise je e, obsažen dobrý mix e, snížit e, nutnost zaměstnávání sezónních pracovníků bez dokladu a také omezit případy, kdy si tito sezónní pracovníci prodlouží svůj pobyt, ale bez povolení. Kolegové eh, určitě vědí, že eh, toto eh, je problém, k němuž dochází. Takže chceme vytvořit stabilní prostředí pro tyto pracovníky a je velmi důležité, aby návrh komise uznal, že se jedná o takzvanou migraci v kruhu. Zejména článek 12 uvádí, že pokud eh, sezónní pracovník po návratu, eh, pa, promiňte, po vypršení svého povolení se nevrátí do své domovské země, tak mu již eh, nebude na příště uděleno povolení k vstupu na Evropskou území Evropské unii unie, anebo mu také nebude eh, vydáno pracovní povolení. Dále i otázka nákladů na vydání víz by měla být upravena tak, abychom předem omezili eh, potenciál výskytu sezónních pracovníků na území Evropské unie, kteří tady pobývají bez povolení. Jedna z anomálí té legální migrace spočívá v tom, že ta, eh, ten právní základ po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je právě eh, stanovena v Lisabonské smlouvě. A eh, i když otázka rovného nakládání je eh, v příslušnosti výboru zaměstnanosti, je částečně také v kompetencích eh, výboru LIBE, protože my nechceme, aby si sezónní ehm, pracovníci jaksi podkopávali práva eh, domácích pracovníků. To působí velké sociální problémy i problémy na trhu práce, takže rovné nakládání je velmi důležité a na tom by měli mít zájem oba výbory líbe i zaměstnanosti. Pokud jde o otázku eh, trvání pobytu, opět komise eh, navrhuje maximální dobu 6 měsíců a eh, to zachovávám i ve své zprávě, ale samozřejmě bylo to podrobeno rozsáhlým diskusím. Celá řada aktérů se rozhodlo, rozhodla, že těch 6 měsíců v návrhu zachováme. Ve vztahu k ubytování nyní vstupujeme do tématu, jak eh, ochránit sezónní pracovníky před eh, vykořišťováním. Vím, že to existuje v mnoha zemích. Sezónní pracovníci v řadě zemí eh, žijí za velmi dobrých podmínek, nicméně existují i případy nerovného zacházení. Otázka ubytování je komplexní. Na straně jedné chcete vytvořit slušné podmínky pro sezónní pracovníky. Přicházejí do EU, nejsou otročtí pracovníci, pracovníci, mělo by být s nimi e, zacházeno slušně. slušně. To je v zájmu všech sociálních partnerů i členských států, aby tady nevznikla skupina pracovníků, s nimiž bude zacházeno velmi e, nepříznivě. To je zlé pro společnost. A také pokud je o ubytování, chceme e, omezit na to, aby nechce, aby nechceme, aby byli nuceni bydlet v určité oblasti, to by mělo sociální dopady. A Tudíž je zapotřebí mít alespoň definici adekvátního standardu ubytování, což je obtížné. Ve zprávě jsme eh, vytvořili jakousi de- definici adekvátního standardu ubytování. Eh, a také jsme do zprávy zahrnuli myšlenku, že sezónní pracovníci by neměli být předmětem vykořišťování. Když o tom hovoříme, tak se samozřejmě dotýkáme i oblasti svobody. Jak zaměstnavatele, tak sezónní pracovníci chtějí mít flexibilitu a svobodu. Parametrem je, že e, přicházejí do EU, pak e, odcházejí po odvedení práce, přispívají k našemu trhu práce ale také díky svým eh, finančním transferům eh, přispívají k blahobytu vlastních rodin. My se snažíme teda v rámci toho ubytování zajistit alespoň slušné podmínky. To je v zájmu i našeho výboru. Dále je zde otázka sektorálního eh, nebo sektorového rozsahu směrnice. Vedl jsem rozsáhlé diskuse se sociálními partnery a dalšími a eh, ve zprávě hovoříme o tom, že se podíváme na oblasti zemědělství, zahradnictví a e, turismu. To jsou klíčové oblasti sezónní práce. Některé sektory byly vyloučeny. E, některá odvětví byla vyloučena. Já bych navrhoval, abychom i mysleli na jiná odvětví, na rámec těch tří vyjmenovaných a členské státy eh, mm, si mohou sami rozhodnout, že budou eh, tyto sezónní pracovníky zaměstnávat i v jiných než v těchto třech odvětvích, ovšem se souhlasem sociálních partnerů. Takže mají určitou možnost rozšířit sezónní práci i na jiné odvětví, než eh, jsou ta, která jsou tradičně odvětvími pro sezónní pracovníky. Dále zaměstnavatele a jejich povinnosti. Tady zdůrazňují sankce vůči zaměstnavatelům. My si myslíme, že tady je legitimní potřeba vypořádat se s zaměstnavateli, kteří mají sklon k extrémnímu vykořišťování těchto zaměstnanců a kteří také mají sklon k ilegálnímu zaměstnávání sezónních pracovníků. Oblast kontrol a inspekcí je také velmi důležitá, jak jsem několikrát slyšel od sociálních partnerů. Ta směrnice pouze pouze tak účinná, jak bude účinný systém eh, kontroly a dozoru který s tím bude souviset. Takže členské státy musí zajistit, aby byly mm, zřízeny efektivní kontrolní a inspekční mechanismy a také vykonávány. E, samozřejmě, že e, v členských státech mm, je toto zajištěno v řadě členských států, ale v některých je to slabé. Dále otázka stížností ze strany sezónních pracovníků. Tady mm, eh, jsem zapracoval ehm, doložku, abychom zabránili eh, zneužívání eh, sezónních pracovníků a tak dále, aby se nestávaly oběti špatného zacházení. Pokud jde o rozsah směrnice nakonec, návrh komise se vztahuje na občany třetích zemí, kteří žijí ehm, vně EU, ale v průběhu slyšení Eh, jsme zaznamenali velmi silnou reakci eh, ze strany řady kolegů v tom smyslu, že by měl být vytvořen jakýsi eh, sborník pro některé sezónní pracovníky, kteří pracují v těchto odvětvích nepravidelně. Já bych navrhl jakousi tříroční lhůt, tříletou lhůtu, která bude eh, platit pro tyto sezónní pracovníky. Je to sice mimo eh, rozsah této směrnice, ale snad bychom eh, to měli zvážit. Závěrem chci říci, že se tady zabýváme hotovou věcí, to je sektorovým přístupem. Pokud jde o sezónní pracovníky, klíčové je, abychom eh, zamezili zneužívání, abychom vnímali sezónní práci jako trvalou součást eh, trhu práce. Potřebujeme tyto pracovníky. Tito pracovníci zase se musí postarat o své rodiny doma, posílají jim eh, finanční částky a potřebují odpovídající infrastrukturu. Členské státy mohou rozhodovat o objemech, o počtech, o tom, zda tyto návrhy přijmou. přímou? Myslím, že ano, protože chtějí eh, navýšit standardy, respektive zvýšit standardy a chtějí stabilizovat toto odvětví. Chci poděkovat zejména stínovým zpravodajům. Měli jsme s nimi setkání ještě před tím, co jsem zpracoval tento návrh, protože je to velmi choulostivá oblast a proto chci poděkovat stínovým zpravodajům zejména eh, za jejich eh, eh, vstupy, za jejich příspěvky a chci poděkovat také za stanovisko výboru FEM. Zejména paní Papadopoulos, děkuji. Děkuji, Claude. A nyní e, můžeme si vyslechnout slůvko e, nemno, o mnoho více od komise a rady, takže prosím paní e, Schmidt, kdybyste se ujala slova. Děkuji. Já se pokusím být stručná. Chci poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci na této výborné zprávě. A co bylo důležité pro komisi, když předkládala návrh, že chceme Eh, zjednodušit přijímání sezónních pracovníků, aby byli k dispozici, když je podnikatelé potřebují v Evropě. A eh, samozřejmě jde o to, aby i eh, potom další důležitá věc, kterou jsme chtěli ošetřit, je ochramna této skupiny pracovníků proti zneužívání a vykořišťování. A pozměňovací návrhy, které byly předloženy, zavádí a posilují tuto ochranu. Zde víme, že existuje podpora, pokud jde o přístup k informacím, mechanismus stížností a tak dále. Jsou zde určité body, které se liší od komise, od návrhu komise. Mm, to je třeba rozsah, pole působnosti, možnost tedy podat žádost z území členského státu, to je alternativa, kterou jsme také zvažovali, když jsme předložili návrh, ale Měli jsme za to, že to jsou pracovníci na dobu dočasnou na pár měsíců a proto jsme měli za to, že bychom měli pouze povolit žádosti od migrantů, kteří jsou v zemi původu. Další důvod, měli bychom se vyhnout zneužívání, vykořišťování, protože jde o dočasný pobyt pouze a mm, takže měli bychom se vyhnout otázkám jako slučování rodin. a tak zneužívání. Pokud jde eh, Cíl návrhu je otevřít cesty legální migraci. Samozřejmě my jsme mm, zde nedali tu možnost eh, mít zde migranty, kteří jsou zde třeba nelegálně, ale také i otázku regularizace například. Eh, pokud jde o definici sezónního pracovníka, tak my chceme, aby to bylo eh, skutečně dobře definováno, aby šlo skutečně pouze o sezónní práce. A nenecháme to na členském státu, aby si specifikoval, v jakém sektoru. Tam jsme sice uvedli příklady v úvodních ustanoveních, ale um,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 Eh, dali to referenční období pouze eh, eh, proto, abychom ulevili břemenu pro státní zprávu, protože podle nás ten mm, kalendářní rok je nejlepší, ale změna tedy od kalendářního roku přejít na 12 měsíců, takže to si myslím, že asi nesplňuje cíl nápravu, Takže tady jde o těch 6 měsíců v rámci 12 měsíců. Takže eh, tady nakonec je preference tedy opustit eh, tu koncepci kalendářního roku a přejít na 6 eh, měsíců ve 12 měsících. Pokud jde o ubytování, zde souhlasíme s tím, že je třeba chránit sezónní pracovníky a teď k té možnosti, mm, aby zaměstnavatel mohl hradit cestovní výlohy a podobně, já myslím, že tady je třeba, abychom postupovali opatrně, abychom neodrazovali zaměstnavatele legálně zaměstnávat občany třetích zemí. Samozřejmě, takže to jenom proto, aby to neodradilo ty výdaje. Takže tady na to bych se, to by stačilo za mě a e, i mm, velice rádi tedy spolupracovat s Evropským parlamentem a s radou na tomto návrhu. A za předsednictví, prosím, velice stručně. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igyekszem eh, rendkívül... Děkuji. Eh, ano, já se pokusím být strašně stručná. Za prvé eh, chci poděkovat panu Moraesovi za velice detailní zprávu a velice stručně jenom eh, pár informací o stavu eh, a o stavu diskuzí v radě. Zaměřím se na otázky, které nebyly zmíněny eh, na slyšení. Maďarské předsednictví také přičítá velký význam tomuto návrhu a mm, my jsme vedli velice dobrou intenzivní diskuzi i s experty Eh, které jsme zapojili, tedy experty eh, na sociální otázky a doufám, že se nám podařilo eh, vypíchnout ty správné detaily, které jsou důležité pro členské státy. A teď k samotnému návrhu. Hovořili jsme o tom, mm, že hovořili jsme o e, té lhůtě tři měsíce, šest měsíců. Zde členské státy vyjádřily určité své obavy. protože je to i v souladu, musí to být v souladu s vizovým korexem, musí to být kompatibilní. E, takže pokud to bude doba e, kratší než tři měsíce, tak zde se musí aplikovat eh, pravidla, která již máme. A je třeba, aby eh, chom garantovali rovné zacházení a stejná práva eh, i tady na sezónní pracovníky. Ale to je věc sekundární ve srovnání s jinými problémy. Pokud jde o kompetence a pokud jde o jednotlivé případy, tak samozřejmě zde existují příležitosti, které již existují, aplikovat pravidla a e, zde existuje, e, existují rozdíly názory mezi členskými státy. Když se pokusíme se podívat na vysílané pracovníky, tak e, i Mm, musíme eh, se podívat na ty agentury, které zprostředkovávají dočasnou nebo sezónní práci. Jak řekla komise, tak většina členských států si myslí, že je třeba, aby sezónní pracovníci byli jasně definováni a že členský stát potom bude definovat ty sektory, ve kterých tato sezónní práce může probíhat. A protože samozřejmě, eh, a teď pokud je o eh, to, že mm, každý členský stát eh, různě si definuje tu sezónu, jak řekl pan Moraes, je třeba především zde zajistit adekvátní ochranu proti vykořišťování. A tady bychom se chtěli vyhnout tedy zneužívání pravidel a chceme především jít tou cestou ochrany pracovníků. Naše diskuze v radě, my jsme třeba, když jde o to, uh, Mm, zrušení povolení, třeba když ten eh, pracovník nesplňuje požadavky té práce, nebo když jsou tam problémy se sociálním zabezpečením nebo se zdaněmi, eh, pro, mm, problémy tedy s, s tou smlouvou jako takovou, tak mm, tím se musíme, to tam také musíme vyřešit. A jsme přesvědčeni, že na základě dosažených výsledků budeme schopni vyjednávat dále a e, že za e, e, tato agenda bude finalizována za polského předsednictví. Děkuji a nyní zde máme osoby zodpovědné za stanoviska pan Koferaty a paní Papadopulu. Pan Koferaty, možná by se chtěl vyjádřit za výbor EMPL. Děkuji, já bych chtěl poděkovat komisi a především Klodovi Moraesovi za spolupráci. Pokud chceme, jak říká komise, definovat eh, politiky imigrace, eh, které budou jednotné, tak dvě věci musí platit. Za prvé, ty jednotlivé normy, předpisy musí sledovat stejnou logiku. A mm, proto mm, i e, děkuji za tu spolupráci, která existuje mezi vaším výborem a výborem pro zaměstnanost. Cíl je jasně deklarovaný, e, s tím souhlasí všichni. A to e, těmto osobám zajistit normální pracovní podmínky a e, zamezit riziku e, vykořišťování a také i umožnit podnikům, aby e, nastrojili takové podmínky, které se vyhnou sociálnímu dumpingu a aby to nenarušovalo hospodářskou soutěž mezi podniky a nejenom mezi pracovníky. Takže stejné podmínky pro všechny. A z těchto důvodů jsme tady slyšeli určité věci. Já jenom bych chtěl říci velice rychle, že tady některé věci jsou velice důležité. Pokud chceme, aby nedocházelo k tomu dumpingu, tak důležité jsou kontroly. Ale také je třeba nabídnout stejné podmínky těm dotčeným zainteresovaným osobám. To znamená stejné zacházení za stejnou práci a mm, často tedy eh, i zamezit tomu, co podniky často používali, eh, To znamená, eh, radši najímali zahraniční <laughs> pracovníky a ne lokální pracovníky, jenom kvůli tomu, že jim nemuseli platit stejně. Takže stejné zacházení, to je základní pilíř pro to, abychom garantovali, že nebude docházet k dumpingu ani k narušování hospodářské soutěže. A když se hovoří o zacházení, tak musíme také zmínit podmínky eh, pro kolektivní smlouvy. A eh, to je samozřejmě, eh, typy, to je samozřejmě specifické pro dané země, to se hodně liší, ale měli bychom také zmínit tyto kolektivní smlouvy tak, aby tyto osoby měly stejné podmínky jako jiní, kteří pracují v daném sektoru. A musíme nejenom garantovat ty smluvní podmínky, pracovní doba, sociální zabezpečení, plat a tak dále, ale jsou zde další podmínky, které se eh, týkají i eh, eh, toho ubytování. To znamená, to ubytování musí být důstojné, adekvátní a tato osoba nesmí být předmětem různých negativních procesů, procesů a mm, jak nesmí být nějakým způsobem jaksi separována od toho společenského života. Má mít možnost se zapojit do života společnosti v dané zemi. A mm, to je e, něco, čemu se i Claude věnoval, i my. A to, co to znamená tedy konkrétně, stejné podmínky, stejné zacházení. Já zde dodávám, že e, materiální podmínky, stejná práva. To není ani eh, něco, co by to eh, je něco, co se týká i eh, délky, doby aplikace. Já myslím, že bychom se měli Eh, vyhnout tomu, aby najednou všechno se nestalo eh, sezónním, aby všechno se nedefinovalo jako sezónní a aby se náhodou nedefino, nedefinovaly nějaké jiné typy práce, které nejsou sezónní, které jsou jenom příležitostné třeba, ale ne sezónní, aby se to nezneužilo a nespadlo to všechno pod sezónní práce. A protože máte práce, které objektivně nejsou, ale není možné zabránit členskému státu, aby vzal do úvahy třeba nějakou širší dimenzi než to, co my zde e, uvádíme jako hypotézu. E, sezóny v Evropě se liší třeba mezi severem a jihem a i e, nemá to stejné efekty potom na mm, mm, tu, na organizaci práce. Takže určitá flexibilita, to ano, ale zde musí e, to být předmětem dohody se sociálními partnery v dané zemi, aby to náhodou nebylo obcházení podmínek. Dále, ty lhuty 12 e, měsíců místo kalendářního roku. Zde to řeknu jednoduše, třeba v zemědělství nebo e, v sběr ovoce a takže samozřejmě to je solární rok takže kdybychom řekli solární rok, tak by to nebyl problém. V cestovním ruchu to je jiné, tam je to jasné. To je zim, zimní nebo letní a tam ale to přece překračuje vždycky ten kalendářní rok, tedy ta sezóna třeba. A takže ještě jednou děkuji, děkuji za spolupráci, eh, je to eh, Děkuji za tu vynikající spolupráci. Mám zde seznam řečníků, kteří by se chtěli eh, vyjádřit, ale prosím, mm, máme ještě velký program dopoledne, takže prosím, skutečně stručně, stručně a začneme paní Papadupulo z výboru FEM. Mm, děkuji a chci poděkovat eh, zpravodaji z vašeho výboru, z výboru EMPL a my tedy jsme také ve výboru FEM vypracovali stanovisko, eh, kdy jsme se dívali na to z pohledu žen. Protože po, podle údajů OSN, ale i e, Mezinárodní organizace práce, tak e, zde mezi těmi sezónními pracovníky je hodně žen. Žen ze třetích zemí, které Eh, často žijí v chudobě, třeba neumí číst a psát a mm, jejich životní podmínky jsou velice špatné, těžké. A když se dostanou do Evropské unie takové ženy za prací, tak opět naráží na velké problémy, mají, těž, mají problém se adaptovat a Mm, často jsou diskriminovány kvůli pohlaví, eh, dostávají nízké platy, neznají vůbec, co to jsou odborová práva a tudíž je potom třeba přijmout opatření, eh, abychom vytvořili tedy eh, pro ně eh, důstojné podmínky. Souhlasím s panem Morésem. Jemu jde o to mít jasné podmínky třeba i pro návrat těchto pracovníků, respektive sezónních pracovnic. Je třeba garantovat jejich právo na návrat do země, garantovat jim rovnost při odměňování a také mm, mm, mm, teď ještě konkrétně ženy. My jsme navrhli systematické kontroly bydlení, ubytování, ale i eh, bychom chtěli zavést sankce, pokud zaměstnavatel nerespektuje eh, podmínky důstojného života. Je třeba tedy garantovat jejich ochranu, třeba když jsou těhotné nebo když mají zdravotní problémy a potom také třeba je mít eh, mechanismus pro podávání stížností, když s někým se zacházelo špatně. A eh, já myslím, že naše návrhy eh, můžeme vložit do zprávy pana Moraese a já doufám, že díky tomu vyřešíme tento problém. Děkuji. Děkuji a eh, nyní se pokusíme dohnat ztracený čas, pokud by se každému z vás podařilo dodržet dvouminutový časový limit, bylo by to výborné. Pan Papa Nikolao má slovo jako první. Děkuji. A dovolte, abych rovněž poblahopřál panu Moraesovi, našemu zpravodaji, za výbornou práci, kterou odvedl a za eh, rozsáhlý a eh, konstruktivní přístup během přípravy této zprávy. Pokusím se o stručnost, ovšem je zde toho hodně, co bych chtěla, chtěl objasnit. Za prvé, pokud je o pozitivní kroky této zprávy, Dovolte, abych poukázal na to, že vítáme ustanovení o trvání sezónní práce na maximálně 6 měsíců a vítáme eh, rovněž úsilí zpravodaje eh, vyjasnit ty oblasti nebo odvětví pro sezónní práci. Pozitivní je také objasnění eh, ohledně ubytování, i když mám určité výhrady, pokud jde o proveditelnost takovéhoto ustanovení. Konstruktivní je rovněž eh, krok zavést více pojistek a kontrol, zejména pokud je o informace, pokud to nebude vytvářet další administrativní břemeno, které zpomalí eh, postupy. A ne, nakonec bych chtěl eh, také uvítat eh, monitorovací a kontrolní či inspekční mechanismus, návrh eh, na jeho zřízení a uvalení sankcí na zaměstnavatele v případě nutnosti. A dovolte, abych nyní přistoupil k velmi stěžejním bodům z našeho úhlu pohledu a pro naši skupinu. Několik kritických poznámek to bude. Za prvé, pan zpravodaj odkázal na tento bod, totiž zavedení přechodného ustanovení o osobách, které v současné době pobývají v Evropské unii ilegálně. To je pozměňovací návrh 6 a 18. Nedomnívám se, že tento bod e, souvisí s účelem směrnice. Této směrnice. Tato směrnice směrnice se jednoznačně týká legální migrace. O tom hovoříme od prvopočátku. Zcela chápu to, co uvádí zpravodaj, ale myslím, že by to přesahovalo rozsah směrnice, totiž eh, šíření se ku cirkulární migrace. Určitě tom smyslu lze říci, že to vlastně odměňuje ilegální migranty na úkor těch, kteří by chtěli vstoupit dočasně a legálně na EU. Samozřejmě dochází k vykořišťování těchto lidí. Uznáváme to, chceme je chránit, ale také musíme uznat, že na evropské úrovni se snažíme eh, hledat nové prostory a příležitosti i metody, Eh, jimiž můžeme dát lidem naději. Pojďte, přijďte do Evropy a my nalezneme nějaký eh, způsob řešení. Totež eh, platí ve vztahu k žadatelům o azyl. Kolegové ví, o čem mluví. Musím být v tomto ohledu velmi opatrní. A opakují. To je můj druhý bod. Jedna z našich nejdůležitějších úvah od prvopočátku diskuse je možnost zneužívání této směrnice, zejména prodloužením nebo vlastně mm, mm, e, e, pobytem e, na území EU delším, než vymezuje povolení. Tady je nutno upravit, zlepšit text a omezit co nejvíce riziko eh, vlastně tohoto ilegálního pobytu nad rámec povoleného pobytu na minimum ve spolupráci se spravodajem. A za třetí, a to souvisí s předchozím bodem, musíme být velmi obezřetní s takzvaným následným zaměstnáním, tak abychom opět zamezili zneužívání této směrnice jde o to mít novou směrnici, která bude implementována členskými státy. My nechceme vést pouze teoretické diskuse a potom e, rozhodnutí, která ani nebudou prováděna v členských zemích. A proto se snažíme o objasnění některých velmi eh, důležitých, klíčových bodů a věříme, že jsou velmi důležité pro dosažení dobrého výsledku z hlediska implementace směrnice. Už nechci zabírat více času, ale mám ještě několik námětů, budu ale těsně spolupracovat se spravodajem a v nadcházejících diskusích, diskusích možná budeme mít příležitost eh, o tom diskutovat více. Pane Papa Nikolao, říká předseda, bylo to pět a půl minut. Děkuji eh, za příspěvek, ale eh, musíme se trochu eh, omezovat, jinak to nezvládneme. Takže prosím všechny ostatní přihlášené, abyste se skutečně drželi dvou minutového časového limitu, jinak budeme ve velkém skluzu a máme na programu ještě další body. Takže prosím, pane Muldře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Učiním vše, co je v mých silách, aby to zvládl do dvou minut. Za prvé, také e, oceňuji úsilí pana Morase. Několikrát jsem se s ním setkala. Myslím, že udělal maximum pro nalezení kompromisu a pokud jde o pozměňovací návrhy, tak myslím, že je e, na správné cestě. V zásadě skupina liberálů je pro úpravu pro tyto pracovníky je to opět jeden krok vpřed ve směrem ke společné politice v této oblasti a k rozvoji jednotného trhu. A e, několik poznámek nyní. Spravodaj navrhuje, aby osoby, které jsou e, zde ilegálně, měli přechodné období dvou let. Musíme o tom přemýšlet. Nejsem obecně pro šíření takovýchto zvláštních laskavostí pro ty, kteří eh, eh, již v minulosti nedodržovali zákon. Takže eh, uvidím, co s tím uděláme. Pozněvací návrh 20. Tam zpravodaj navrhuje něco, co je v podstatě v pořádku, ale nakonec říká, že že se to má vztahovat na zahradnictví, zemědělství a cestovní ruch. S tím souhlasíme rovněž a že to může být rozšířeno ještě na další odvětví či další činnosti a tak dále. A na závěr říká za předpokladu, že sociální partneři k tomu udělí souhlas. Nemám vůbec nic proti sociálním partnerům. Myslím, že by měli být do toho zapojeni co nejvíce. Ale konečná dohoda o zákonech v našich členských státech je vždy na národní úrovni a nikoli e, se sociálními partnery. Takže mm, doufám, že se v tom shodneme. Kompromis nalezený e, v otázce bydlení je přijatelný. Eh, nemyslím, že by eh, zaměstnavatel měl být stoprocentně odpovědný za nalezení ubytování. Eh, ubytování má mm, vykazovat slušné standardy pro nejenom sezónní pracovníky, ale pro všechny a to je i odpovědnost národních vlád. A stínový zpravodaj z PPE, souhlasím s ním, když říká, že nejdůležitější e, v tomto opatření je, jak to kontrolovat. Jestliže se rozmnoží počty sezon, ilegálních sezónních pracovníků v Evropě, jak zabránit tomuto jevu a opakování tohoto jevu a jak zajistit, aby lidé skutečně opustili naše území po eh, uplynutí šesti měsíců, to znamená povolené lhůty. Děkuji vám, doufám, že jsem dodržel ten časový limit. Děkuji a nyní má slovo paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Mám za to, že Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem Claudem Morásem jsou dobré, ale skromné. Myslím, že je důležité mít směrnici o sezónním zaměstnávání. Zelení by byli rádi viděli obecnější přístup eh, k pracovní migraci eh, směrem do EU, stejně tak jako pan Moraes, ale myslím, že je to první krok, který otevírá debatu o legální migraci ehm, pro ty, kteří nemají nejvyšší možné vzdělání. mohli Mohli se přímo dostat k otázce ilegálních imigrantů, kteří již eh, se zdržují na pobyt na území EU, tak myslím, že je zajímavé opatření umožnit jim ucházet se vlastně o status sezónních pracovníků. Pak mají šest měsíců legálního zaměstnání, pak eh, každý už ví, kdo jste a kde jste a to vás určitě přinutí opustit EU. Sezónní pracovníci, tato směrnice není způsobem eh, legalizace ilegálních migrantů, nicméně dává lidem možnost opustit území eh, řádným eh, legálním způsobem. A také jim eh, dává možnost zachovat si tvář, když se vrátí ke svým rodinám ehm, někde jinde, vědí teda, že měli práci, zaměstnání a vydělali si peníze. Myslím, že to je zajímavý způsob, jak se vypořádat s ilegálními imigranty, kteří jsou již zde. Ale hlavní problém zelených s touto směrnicí financí je poskytnout legální alternativu něčemu, co je velmi běžné v některých částech Evropy, anebo ve všech částech Evropy, totiž ilegální migranti, kteří pro nás pracují za velmi obtížných situací. Tento první krok, myslím, by pomohl a nerozumím těm, kdo říkají, že sezónní pracovníci navýší počty ilegálních imigrantů, protože zůstanou na našem území, území déle, než je platnost jejich povolení. Myslím, že v mnoha částech Evropy používáme ilegální imigranty a oni nemají žádný způsob nebo možnost, jak by legalizovali svou situaci. To je klíč. A kvůli tomu jsem ochotna přistoupit na to, že začínáme skromně s těmi šesti měsíci a že se omezíme na určitá odvětví. Nicméně zelení předloží své pozměňovací návrhy týkající se statutu sezónních pracovníků a jejich práv. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nyní má slovo paní Viva. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že kolegové vědí, že jsem rozhodně velkou stoupenkyní balíku o migraci a jsem velice spokojená, že v tomto materiálu při, máme pana Moraese jako zpravodaje, protože on má tu správnou náladu, eh, která mu umožní věci pohnat ku předu. Několik eh, věcí bych ráda zmínila. Jsem stoupenkyní regulace situace sezónních pracovníků v EU. To jsou lidé, kteří přicházejí ze třetích zemí. Tak jak v minulosti musíme si uvědomit, že i sezónní pracovník je to samé, čím se zabývají někteří evropští občané, to znamená pohybují se mezi státy takže je důležité jim zajistit práva. A pokud jde o pracovní podmínky nebo ubytování a tak dále, tady mám za to, že musíme uplatňovat stejné standardy, jaké platí pro naše evropské občany, kteří výjíždějí pracovat jinam, nemůžeme mít vyšší standardy pro lidi, kteří přicházejí ze třetích zemí. Ale Kromě toho se domnívám, že mm, ta, eh, ten návrh je na dobré cestě. Děkuji vám. Paní Ernst má slovo. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poblahopřát panu zpravodaji. Myslím, že se mu podařil velice dobrý návrh. Zcela heslovitě eh, používání zásady rovného zacházení hraje velice důležitou rohu zde v této zprávě. Já si myslím, že to je v naprostém pořádku a to by mělo být jakýmsi měřítkem pro další zprávy zacházení s pracovníky, kteří poruší ustanovení této směrnice. Zde mají být sankce, uvažuje se o tom, já si myslím, že i to je správné a měli bychom diskutovat o tom, jakým způsobem bychom to mohli posílit. Inspekce, kontroly, ano, i tam jsme pro Informační práva pracovníků mají být posílena, ano. A co se mi líbí, je ta otázka toho ubytování. Je možné to naformulovat ještě lépe, ale já si myslím, že tyto aspekty, které se týkají lidské důstojnosti, jsou e, naformulovány velice dobře. A dále žádost na povolení i eh, uvnitř členského státu a úprava dvou let. Já si myslím, že zde je opravdu snaha Eh, zrušit ilegalitu, protože jedna věc je jasná. Nelegální pracovníci existují v celé řadě členských zemí. Oni tedy pracují, ale pracují na černo, tím jsme otevřeli brány pro tu nejhorší formu vykořišťování. A naším zájmem by mělo jít, abychom ji odstranili a my ji neodstraníme, pokud takovéto pracovníky vynecháme. Měli bychom jít nabídnout, poskytnout šanci, aby, aby legalizovali svůj pobyt a aby do, mohli i důstojným způsobem potom opustit Evropskou unii právě v tom rytmu, jak to zde máme. Takže o tom bychom ještě měli popřemýšlet. A chci říct, že já jsem ochotná znovu zvážit tuto dvouletou úpravu, zda bychom mohli například nalézt nějaké jiné řešení, ale ta zásada je dobrá, ze které to vychází. A dále pojmy. Co to je vlastně sezónní práce? Nikdo to neví, já také ne. Přiznávám to. Tady byl jakýsi pokus to definovat pomocí různých odvětví. Já si myslím, že je to docela rozumné, ale není to ještě úplně dokonalé. A poslední věc, přála bych si jasné formulace, které se týkají práv sezónních pracovníků. Uh, na to bychom se měli ještě jednou podívat, dát to do zvláštního odděleného bodu a jasně to nadefinovat, protože tady opravdu ještě to není dostatečné. Děkuji. Pane Enciu? Děkuji. Já chci poděkovat panu Morésovi za zprávu, <clears throat> poněvadž podařilo zaplnit eh, vakuum, které bylo v návrhu komise a hodně posílil práva těchto pracovníků. Jenom dovolte zmínit jeden aspekt eh, sankce, které lze uplatnit vůči podnikatelům, když eh, ti to nerespektují pravidla, předpisy. Víme všichni, že <clears throat> sezónní pracovníci mm, často pracují Eh, eh, v podmínkách téměř vykořišťování nebo otroctví. A eh, tyto sankce by se také měly vztahovat na ty zprostředkovatele, respektive na ty agentury, které zprostředkují práci, protože to jsou ti první, kteří vstoupí v jednání s těmi potenciálními sezónními pracovníky a ti je mají poučit o právech, o jejich statutu na území EU. Děkuji. Ano, pane Morajsi, takže mm, prosím, eh, teď navrhuji vám, pane Moraes, abyste tedy mm, eh, eh, E, jako poslední uzavřel e, toto kolo a potom ještě tady máme pana Kofera, a paní Papadopoulos z dalších výborů. Já vím, že máme hrozně málo času, ale já e, mám velkou úctu vůči Stínovým a panu Koferatimu. Oni určitě si přečetli zprávu, to je jasné. Je jasné, že si skutečně prostudovali a já jim za to děkuji, poněvadž díky tomu můžeme vést eh, eh, fundovanou diskuzi na toto citlivé téma. Kromě toho přístupu, který jsem popsal, tak v Evropské unii máme škrty, finanční krize, je to citlivé téma a můj účel je, a o tom hovořili i další členové, je vyřešit vykořišťování, stabilizovat situaci těchto lidí, vytvořit jim lepší podmínky, a to se bude týkat nejenom tedy těch pracovníků, ale i sociálních partnerů a členských států. A teď na pana Muldera sociální partnery, partneři. To je evidentní věc, kterou jsem zatím opomněl. Sociální partneři, ano, rozhodují o sektorech, například e, stavebnictví. Já jsem vyloučil stavebnictví, já si nemyslím, že to je sezónní práce, ale pokud některý členský stát řekne, ano, je to sezónní práce, tak proč ne? Ale sociální partneři mohou poskytovat rady, ale nakonec rozhoduje ve finále vláda. Takže členské státy, to je evidentní věc určitě Eh, které si cením, že eh, byla zmíněna. Dále pan Papa Nikolau. Tento řekl jasně, co se mu líbí a co ne. To se mi líbí, když někdo takhle mluví. Já vím aspoň, s čím mám co dočinění. On řekl dvě věci, ty se mu nelíbí, ty jsou velice ale komplikované. Jedna z nich je, je méně komplikovaná než ta druhá. Jedna je spíš taková filosofická, co to je překročení délky pobytu, Eh, takže vlastně z něj se stane potom nezákonný migrant. No, to je otázka k filozofické diskusi spíš. Ale teď další, to je praktická věc. My se snažíme vyřešit eh, mm, tuto situaci a proto zavést určitou jasnost. Jan Mautr to řekl také velice jasně, co se mu nelíbí. A jasně řekl, co může podpořit. Je to tedy dobrý základ eh, pro další diskuzi o pozměňovacích návrzích. Paní z a paní Ernst ty jdou druhým směrem. Řekli naopak, já jsem příliš umírněný v, těch, na, v té zprávě. Já ne, eh, možná je lepší zlatá střední cesta a já doufám, že tam jsem. A, takže já, eh, vy jste mě popsali jako rozumného přiměřeného, ale já taky dovedu být dost hrozný. Eh, paní Latford ví. Ona ví. Ale to bylo úmyslné. Jednotné povolení a eh, to je citlivé téma a pracovníci ze třetích zemí, to jsou citlivá témata a já mm, si cením toho, jak stíňoví zpravodajové k tomu přistoupili a e, že jsme se, ale nám jde o to chránit někoho, kdo je v takovéto tedy nestabilní situaci, stabilizovat jejich situaci a to pan Koferaty ví také velice dobře. My se snažíme nezměnit svět, ale změnit podmínky a vím, že to bude těžké, ale těším se na spolupráci s kolegy a s výborem EMPL a že snad nakonec budeme mít vyváženou směrnici, která bude mít většinovou podporu. Děkuji, Klode, také já děkuji. To bylo velice užitečné projednání návrhu zprávy. Podmínky jsou jasné. Stanovení lhuty pro návrhy 12. červenec poledne. A poněvadž e- výbor EMPL si stanovil lhůtu pro návrhy 22. červen v poledne. A pokud jde o výbor Libe, tak e, lhůta je 12. červenec. A děkuji za eh, pochopení a přejdeme tedy k dalšímu bodu, který je s tím propojen. Také se týká toho migračního balíčku. Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a pracovní povolení. To je další součást toho balíku a týká se to Eh, tedy zprávy, kterou nám představí zpravodajka eh, výboru. A jde tedy o eh, povolení těchto pracovníků. My jsme již hlasovali na plenárce 24. března E, a zpravodajkou je paní Matěje, která nám řekne, jak proběhl první trialog, který se na toto téma konal 23. května, tak abychom co nejdříve tedy mohli jít do druhého čtení, mohli se dohodnout na této agendě. Paní Matěje, máte slovo. Představte nám aktuální stav. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, jak jste řekl, 23. <clears throat> března jsme se dohodli na této zprávě a potom pokračovala jednání s radou. My jsme 23. května zorganizovali trialog, kde parlament byl informován o stanovisku rady a e, e, e, i Eh, ještě eh, sice 107 bodů bylo přijato radou, ale je tam několik kontroverzních bodů a ty nám právě při trialogu rada představila. Takže první bod, to je eh, o horizontální otázku, to jsou ty korespondenční tabulky, to, že ší interinstitucionální skupina, to tedy vynechám teď. Druhá, to je maximální lhůta pro vydání jednotného povolení. My jsme přijali tříměsíční lhůtu, ale rada by chtěla čtyři měsíce. Tento bod bude asi ještě předmětem našeho konečného vyjednávání. A my eh, my jsme tedy, náš, náš parlament eh, přijal toto pě, eh, hlasy, 583 hlasy na plenárce. A potom dále eh, dále ta dodatečná lhůta, to jsme také mm, přijali tedy drtinovou většinou a to i tam věc je zablokována. Několik států chtějí, a chce, aby e, to jednotné povolení e, i obsahovalo e, informace o pracovně právní smlouvě a jejich podmínkách se zaměstnavatelem. A tento kompromis stanoví, že tyto informace musí být stejné, jako teď figurují v pracovním povolení, to znamená jméno, adresa zaměstnavatele, typ činnosti, pracovní doba, plat. Kromě toho, tyto informace by byly fakultativ, fakultativní pro členské státy, neobligatorní. Takže já myslím, že tady, no to je můj názor, je to názor i některých stínových, my bychom mohli podpořit eh, Mm, tento kompromis, eh, protože to je efektivní nástroj eh, v boji proti nezákonné práci a vykořišťování pracovníků ze třetích zemí. Je to vyvážený návrh v tom smyslu, že seznam informací je taxativní, to znamená, členské státy se nemohou nic doplňovat. Pokud jde o formu, formát. Takže eh, zde mm, mm, zatím na ten to stá, ta stávající forma nebo form a formát eh, povolení nemá dostatek místa, aby se tam ty eh, informace mohly začlenit a eh, mm, takže to je významný bod, protože kdybychom to měli měnit, tak by to znamenalo další náklady pro firmy, takže se hovoří o jiných formách. Dále přístup ke službám zaměstnanosti. To je další bod. Zde Eh, existuje takový trochu spor eh, eh, mezi námi a radou. Rada tady, je tady štědřejší než to, o čem jsme hlasovali na plenárce. Dále přístup ke vzdělávání, k profesnímu vzdělávání, ke školení. My jsme to odhlasovali na plenárce 400 63 hlasy. Rada chce omezit toto rovné zacházení s těmito osobami, které již efektivně pracují. Parlament tam chce začlenit i nezaměstnané sem. Za šesté je to, eh, eh, je to převoditelnost důchodů. Zde eh, rada to podmiňuje existenci bilaterálních smluv se třetími zeměmi. My nechceme tady změnit náš kurz, a my jako komise máme za to, že rovné zacházení musí být hlavním eh, pravidlem v tomto bodě a čekáme, že rada ustoupí v tomto. Milí kolegové, to jsou hlavní body, které ještě musíme vyřešit a také tam jsou další body, které jsou spíše technické Eh, lingvistické a podobně, to se vyřeší asi bez problému. A mm, po tomto trialogu jsme zorganizovali schůzku se stínovými, bylo to v úterý ve Štrasburku, kde jsme se dohodli na následující věci, kterou navrhneme radě. Akceptujeme jejich kompromis k článku, který se týká doplňujících informací a e, té čtyřměsíční lhůty, e, ale e, jsme pevní, pokud jde o ty penze a po přístup k profesnímu vzdělávání. Tam neustoupíme. Takže je to téma velice nebo agenda velice e, náročná, obtížná. Příští týden se opět sejdeme na trialogu a doufám, že se dohodneme v druhém čtení. E, Chci poděkovat Stínovým, kteří ukázali, mm, že jsou velice vstřícní, umí být vstřícní a děkuji jim za to. Thank you, Veronique. Děkuji, Veronik. Dáme slovo zástupci komise i rady aby se stručně vyjádřili, pokud to považují za nutné. Ovšem, eh, nezahájíme debatu k tomuto bodu, protože budeme muset eh, postoupit k dalšímu bodu programu. Máme velké časové spoždění a bereme to pouze jako informaci o současném stavu. Takže za radu má slovo paní Vadaši. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat za příležitost se vyjádřit této věci. Budu stručná. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a obzvláště paní poslankyni Matěje za její úsilí. Děkuji rovněž jménem Rady, jménem nadcházejících předsednictví. A děkuji rovněž předsednictvím, které předcházely, protože této věci se věnujeme již dlouhou dobu. Eh, toto téma je velice důležité a dlouhou dobu máme pocit, že to, jak to vidí Rada a parlament, je v podstatě velice podobné proto zde existuje šance na to, abychom nalezli vyvážené mínění a obě dvě strany byly ochotny přistoupit na kompromisy. Jak již zdůraznila paní Matije, je se ještě jedna důležitá otevřená otázka. Týká se to těch doplňkových informací a dalších věcí. Rada tomuto tématu přikládá obzvláštní důležitost a pro nás je velice důležité, aby existovaly informace, které se týkají pracovního vztahu, dále jsou zde důležité i ty doplňkové informace. Na pracovním povolením, samotném, na tom jednotném pracovním povolení není tolik prostoru, takže třeba dobře zvážit, za tedy ty doplňkové informace tam uvádět či ne. Pokud by je chtěl někdo uvádět, tak to ovšem nesmí znamenat, že se postup udělování zpomalí. Je rovněž důležité, aby byl dodržován princip rovného zacházení. Rada, myslím, k tomu přistoupila flexibilně. A i zde je vysoce důležité, aby bylo dodržováno rovné zacházení. Existují ještě další otevřené otázky, které se týkají pracovního poměru a informací. Ve stanovisku Evropského parlamentu by bylo dobré to ještě dále upřesnit. To by mohla přijmout potom Evropská rada. A co se týče důchodů, potřebujeme korelační tabulky, což je také horizontální otázka. Pokud jde o trialog stanovený na příští týden, tento trialog teda byl naplánován a já se domnívám, a chci zdůraznit opět, že pozice e, jsou si velmi blízké parlamentu a rady. Jsou to velmi blízké pozice a doufáme, že se nám podaří dosáhnout shody v trialogu a to nám umožní také schválit celý tento materiál. Děkuji. A nyní za komisi. Ano, komise sdílí pozitivní pohled zpravodajky a také maďarského předsednictví k této velmi důležité horizontální normě, na které se pracuje již čtyři roky a schválení je na blízku. Jak zpravodajka zmínila, je zde pouze hrstka problémů a zdá se, že k těm klíčovým eh, byly již nalezeny kompromisy, totiž eh, například eh, údaje, které nezapadají nebo neodpovídají harmonizovanému povolení. V každém případě obsah takovýchto dat je objasněn v té verzi kompromisu. Pokud jde o důchody, komise ještě jednou eh, vyjadřuje své odhodlání a připravenost eh, k vývozu důchodových dávek eh, těmto zaměstnancům. A komise také je optimistická, že ty zbývající otázky, například přístup k vzdělávání těchto pracovníků může být vyjasněna a je také odhodlána pomoci eh, nalezení eh, formulací a vyjadřuje naději, že se podaří tento kontroverzní materiál uzavřít, završit, což bude důležitá podmínka pro další postup materiálu o eh, legální migraci. Děkuji. Děkuji. Jak jsem již uvedla, nezahajuji debatu k tomuto bodu. Potvrzujeme mandát paní Mathieu a přejeme jí hodně štěstí do dalších eh, jednání. A mm, nyní okamžitě přejdeme k dalšímu a poslednímu bodu dnešního dopoledního programu a sice využívání údajů jmenné evidence cestujících. Je to návrh, návrh směrnice o využívání údajů jméne evidence cestujících eh, v rámci eh, stíhání trestných činů, závažných trestných činů, včetně terorismu. Jedná se o novou e, zásadně změněnou e, verzi návrhu. Napřed si vyslechneme zpravodaje a návazně vyslechneme komisi a radu a pak zahájíme krátkou debatu. Budeme se snažit uzavřít program ve 12.30. Pane Krchope, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ostatně tento časový harmonogram nelze nelze dodržet. Je to velmi eh, příliš závažné téma na to, aby bylo projednáno během 14 minut. Je to pro mě, co by zpravodaje, naprosto nepřijatelné. Já eh, prosím o pomoc sekretariátu, hodlám totiž učinit několik úvodních poznámek a ti, kteří zastupují mm, eh, radu a komisi, kteří kvůli tomu dorazili a ostatní členové by si zasloužili, aby abychom tento bod opět zařadili na program, tak abychom co nejdříve mohli této věci pokračovat, protože nejsem spokojen se stavem věci. Já teda stručně vás uvedu do problematiky, protože je důležité k tomu přiřadit určité parametry. Zaznamenal jsem, obdržel jsem spoustu materiálu a velký zájem o toto téma, které, jak víme, je velmi důležité. Já i stínovi zpravodajové se, jsme se již še, sešli, abychom prodiskutovali materiál a zdá se, že je zde značný počet osob, které eh, se zabývali mojí zprávou, protože si myslí, že tomu rozumí. Eh, to znamená, že se těším na velmi dobrou eh, spolupráci, konstruktivní a pozitivní. Mnohému jsme se již poučili, eh, pokud jde o PNR. Také se můžeme poučit od Austrálie, Kanady a Spojených států, ale než začneme skákat radostí, tak bych chtěl zdůraznit, že byť se jedná o dohodu PNR, je to v zásadě dohoda EU-PNR. A já se domnívám, že je to mm, velmi odlišná dohoda od těch, které jsme uzavřeli s jinými státy vně Evropské unie. A mm, tady bych byl velmi obezřetný a byl jsem obezřetný ve své přípravě, abych zajistil, že tento rozdíl je viditelný jsme na začátku procesu a je zajímavé, že navzdory tomu, že jsme na začátku procesu, jediný skutečný dokument, který byl iniciován, je dokument komise. Nicméně já již mám stanoviska od téměř každého z celého světa o náv- k návrhu komise. Jsem vděčen těm, kteří mi tato stanoviska doručili. My sami jsme některá iniciovali, proberu je, ale zatímco jsou velmi zajímavé, mě by by zajímalo mnohem více, abych získal komentáře a názory k mému návrhu, jakmile předložím návrh zprávy, protože to bych velmi uvítal. Lidé mi dávají již návrhy ke stanovisko. Je to mm, k návrhy, mm, pardon, od reakce mm, návrhu. Je zajímavé je číst, ale není to tak relevantní jako návrhy k mé zprávě. Uvedu příklad. My jsme již mm, ustavili agenturu o základních právech, i oni e, se k tomu vyjádřili, také e, rada, také ekonomický sociální výbor se k tomu vyjádřil, také k návrhu komise jsme připravili přiložili studii hodnocení dopadu. Také jsem byl kontaktován Radou Evropy, která by rovněž chtěla předložit stanovisko a shodli jsme se na tom, že jejich stanovisko bude následovat po mé zprávě. To bude určitě zajímavé čtení. My samozřejmě víme, že hlavní otázky které krouží kolem této zprávy a jsou obdobné jako u jiných PNR, obsahují například celý způsob, jakým nakládáme s údaji. Kolegové, kteří zde jsou přítomní a se tímto tématem již zabývali, paní Albrecht a tak dále, vědí, jak důležité to vše bude. Otázka eh, délky uchovávání údajů, využití údajů, centralizovaný versus decentralizovaný systém eh, v tohoto procesu bude předmětem diskuse chceme mít cílené lety, takzvané vysoce riskantní lety, anebo budeme sbírat pouze, respektive 100% všech údajů. Nejenom těch o riskantních letech. A dále pak otázka diskriminace, profilace, pokud zaujmeme jiné stanovisko než 100% sběr dat. O tom všem se musíme zhodnout. Je zde také otázka nákladu a zdrojů. Někdo za to musí tu konečnou fakturu uhradit. Současně si to podáváme jako horkou bramboru. A když ta brambora pak upadne na zem, eh, tak ji někdo bude muset uchopit a eh, uhradit tu konečnou částku. Dále pak náprava, kompenzace za zneužití údajů v určitých eh, situacích a pak ještě další otázka nadnesená eh, agenturou pro lidská práva, totiž dohled nebo dozor. To je zajímavá oblast. Do jaké míry potřebujeme jiný, ještě další orgán, orgán dohlížející na celý tento proces. Budeme budeme ji vůbec potřebovat, záleží na tom, jak chceme mít tento systém centralizovaný, do jaké míry. Profilování jsem již zmínil. Já, paní předsedkyně, nepochybuji vůbec o tom, že to je důležité. Já jsem to již uvedl ve svých nervózních připomínkách, ale eh, myslím, že celá ta věc je velmi důležitá. A při pohledu na návrh komise a na eh, jiné podklady o PNR víme dobře, že dohoda PNR je něco velmi užitečného, pokud jde o stíhání závažných trestných činů a terorismu, ale musíme mít jasno, ten, toto, tento nástroj nesmí být používán nad rámec požadavků eh, komise a rady. Musíme eh, velmi hlídat eh, opatrně práci, kterou děláme. Máme společné cíle to je velmi důležité, abychom um, um, je dosahovali. Já se těším na kolegiální zprávu. To není vždy jednoduché, jak eh, vědí i jiní zpravodajové. Musíme být konstruktivní, musíme umět komunikovat. Já zajistím, aby nepřetržitě probíhala plná komunikace, ale musíme si uvědomit, že tady jde o bezpečnost milionů občanů Evropské unie. Pokud jde o časový rámec, paní předsedkyně, já zamýšlím mm, zpracovat do září pracovní dokument, protože je to delší proces. Jakmile budeme mít tento pracovní dokument, pak můžeme, myslím, začít s tou skutečnou prací, e, probereme vše důkladně ně, o ně, něčím to doplníme, ubereme, upravíme, budeme naslouchat komentářům, tak abychom předložili něco praktického a rozumného a na základě toho, o čem jsme se již poučili a dozvěděli eh, v minulosti. Samozřejmě, že bychom si nyní mohli vyslechnout několik málo komentářů, ale přesto bych požádal sekretariát, aby tento bod opět vrátil na pořad jednání v blízké budoucnosti, abychom se tím mohli zevrubněji eh, zabývat. Děkuji, pane Krkope. A nyní dám kolegům slovo na dvouminutové e, e, příspěvky. Jsou to tito kteří byli vyjmenováni předsedkyní. Tím uzavírám seznam řečníků a nakonec dám slovo komisi a radě, pokud si přejí se vyjádřit. Paní Intveld. Já budu velice stručná. Já souhlasím se zpravodajem, že potřebujeme více času na skutečně hlubokou diskuzi, tak by bylo lepší to odložit, odložit rozpravu, debatu eh, na jindy, protože času máme málo na takovou Eh, hlubokou výměnu názoru. Jenom dovolte jednu poznámku, pokud jde o obsah. Já jsem ráda, že hm, eh, pracujeme v rámci té rodiny, eh, tým PNR, jak jste řekl, a určitě bychom se mohli dohodnout na řadě detailů, ale opakuju pořád to tež. O co hlavně jde, je princip proporcionality a potřebnosti. A e, o to je to teď naléhavější, e, e, když tedy chceme od komise, aby nám skutečně odůvodnila, proč používat údaje PNR. My jsme o tom diskutovali ve Štrasburku minulý týden. Je potřeba ještě na tom hodně pracovat, abychom prokázali, že to je nutné protože všechny názory, které dostáváme, zdůrazňují, že ty důvody, ty argumenty doposud jsou neadekvátní. Děkuji, Sofie, paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem v tom normálním týmu PNR, ale téma mě velice zajímá. Já jsem sledovala celou diskuzi o PNR již mnoho, mnoho let ji sleduji a myslím si, ano, včera jsme hovořili s inspektorem pro ochranu osobních údajů a on také, myslím, docela dobře eh, přispěl eh, svým názorem k PNR a skutečně to je katastrofální eh, návrh, který vůbec nesplňuje požadavky proporcionality a potřebnosti a on eh, také tam udělal velice zajímavou paralelu se směrnicí uchovávání údajů. A hm, kvůli tomu, že zde není reálná harmonizace, tak zde hm, nebude žádná právní jistota. To musíme vzít vážně. Třeba hm, protože členské státy by mohly používat PNR pro jiné účely, takže bychom museli pevně vymezit účely a tady bychom vytvořili vlastně stejnou situaci, jako máme u té směrnice uchovávání údajů, to si myslí inspektor a on tedy řekl, že e, e, jedině by bylo možné používat ty údaje případ od případu, ad hoc a potom on je velice kritický k těm důvodům, které předkládá komise. Víte, že oni nediferencují vůbec ve statistikách a berou statistiky o eh, obchodování s drogami, jako kdyby všechno s drogami bylo závažná trestná činnost. Přece to je lidé třeba i o ta malá držení lidí na ulici. A potom další. A to je hodnocení dopadu, které říká, 95 eh, všech zabavení v roce 2009 by tedy eh, eh, vlastně vedlo k tomu, že by se eh, skromažďovaly údaje PNR. Já si myslím, že tady bychom nejprve museli velice pečlivě zvážit, zvážit tento návrh, protože to vůbec není dobře připraveno. Děkuji, Sáro, pan Albrecht. Děkuji, paní. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také Timothy Krkopovi za úvod a důležité poznámky. Já myslím, že budeme dobře spolupracovat, ale poznámka, že potřebujeme mnohem více času na debatu, je absolutně správně. To nemůžeme odbít v krátkosti času. Zde potřebujeme další schůze výboru na toto téma. A velmi stručně e, k zásadním otázkám které zde vyvstávají, se vyjádřila již paní eh, Latford stručně a kromě toho máme i posudek agentury eh, základní, pro základní práva a také existují už určitá hodnocení ze strany právní služby, například rady, kde je zjevné, že se jedná o velmi choulostivé téma, pokud je o slučitelnost se základními právy a ústavními zásadami. A včera jsme tady měli diskusi o evaluaci archivovaných údajů z telekomunikací a e, názory e, na to se velmi různily. A e, také názory, které vlastně povedou k revizi směrnici a to souvisí také s uchováváním údajů o cestujících. Je to otázka té prokázané nutnosti těchto údajů a tady bych chtěl poukázat na to, že ten zmíněný přístup případ od případu, to znamená, ten je už možný eh, dnes v případě podezření. Mají-li policejní orgány podezření, pojmou-li podezření, tak je možné, aby měli přístup k ehm, rezervačním serverům. Eh, je samozřejmě mm, toto velká výzva, pokud jde o organizovaný zločin. Určitá jednání a určité přípravy rozpoznat, přípravy trestnému činu rozpoznat Otázkou ale je, zdali to eh, lze zajistit právě evidencí eh, eh, cestujících nebo spíše statistickým vyhodnocováním a dalšími činnostmi v případě podezření. To je, myslím, vůbec ta nejdůležitější otázka, kterou je nutno zodpovědět jak z hlediska politického vůči našim občanům, tak i z hlediska práva a zákonnosti v Evropské unii. A pan Foss. Yeah. Děkuji, Kingo. Nejdříve bych chtěl podpořit to, co řekl Timothy. Není možné, abychom v této krátké době projednali toto relativně velice důležité téma. Potřebujeme opravdu více času. Co mě na tom nejvíce znepokojuje, je v podstatě taková zásadní otázka. E, netýká se tedy toho, o čem jsme tady již hovořili, ale týká se to toho, to, toho, té otázky, existuje vůbec nějaký věcný argument pro decentrální systém PNR? Já si myslím, že by bylo opravdu důležité zvážit, zda by nebyl lepší a vhodnější systém centrální, protože decentrálně to může již nyní provádět každý členský stát. K tomu nepotřebujeme žádnou směrnici či evropský návrh evropská, nebo přidanou hodnotu evropského návrhu bych viděl v tom, kdyby se nám podařilo zavést centrální systém i z hlediska nákladů. Když vycházíme ze studie, která eh, mám k dispozici, tak decentrální systém by stál 350 milionů eur a centrální systém by stál 87 milionů. Takže to je opravdu něco, co bychom měli zvážit, detailně prodiskutovat, co by v podstatě bylo lepší a co by opravdu přidalo, přineslo přidanou hodnotu. Děkuji panu Fosovi a nyní má slovo pan Moraes. Děkuji, Kingo. Jenom stručně chci říci, že Carmen Romero je e, e, naší zpravodajkou, není e, přítomna, nicméně já jsem vzal vše na vědomí a včetně té metodologie a, pana Kirkhopa a e, sdělím to paní Romero. Myslím, že e, rovněž potřebujeme další zasedání, abychom to důkladně prodiskutovali a nevčesnali do tak krátké chvilky. Pane Kirkhope, vy jste se chtěl vyjádřit. Ano, já jsem doufal, že m, mm, si napřed poslechnu reakci e, komise, ale mohu reagovat už nyní. Jedna věc je důležitá, to říkám od prvopočátku už jsem obdržel stohy stanovisek právních a jiných ale, jak Sara dobře ví, právníci mají názory a stanoviska, které eh, lze spochybňovat, stejně tak jako vzít na vědomí. Eh, ty zprávy, které jsem dosud viděl, nepovažuji za absolutní. Zatím my začneme zprávou, předložíme něco na podzim, pak e, to srovnáme zejména s těmi parametry, které e, již e, byly obsaženy s různými názory, subjektivními i jinými. Myslím, že to je správný postup a Eh, nebudeme eh, vycházet hned z toho, že návrh komise je tím směrodatným. My budeme vycházet z naší zprávy, reagují, která eh, bude reagovat na návrh komise. Vrátíme se určitě k tomuto tématu tedy a doufám, že se nám podaří v dohledné době dobrat se dobrého výsledku. Děkuji a obracím se na komisi. Eh, děkuji. Chápu, že eh, jsme v časovém skluzu. Komise je k vaší dispozici pro další diskuse, slibe, bilaterální a tak dále a poskytneme tu evidenci, evidenci o níž se tady um, zmiňovali někteří a myslím, že tím se omezím um, na moji poznámku dnes. A rada? Ne, nepřeje si promluvit. Takže Můžeme se vrátit určitě k tomuto tématu později v rámci podrobnější diskuse. A tímto uzavírám schůzi. Budeme pokračovat eh, se zasedáním koordinátorů v 15 hodin a zasedání výboru LIBE eh, začne dnes v 15.30 odpoledne. Děkuji a přeji vám dobrou chuť.